Eh, dear Milí kolegové, dámy a pánové, pustíme se do odpoledního zasedání, zasedání našeho výboru, výboru ITRE. Máme lehké spoždění, protože před pár minutami skončilo naše setkání se zástupci amerického kongresu, sněmovny reprezentantů Koordinátoři z naší strany se tohoto setkání účastnili. Stejně tak tam byli účastníci externího výjezdu do Pensylvánie. Byli tam místopředsedové našeho výboru, z americké strany tam bylo deset kongresmenů z výboru pro energetiku a obchod což je výbor velice podobný našemu výboru, mají téměř stejná zaměření, nemají v portfoliu vesmírné záležitosti a možná malé střední podniky, ale navíc mají obchod a péči o zdraví. Tedy oba výbory mají v nadmíru široké portfolio. Ta diskuse byla velice plodná na téma TTIP, energetické otázky a některá další témata. Naši koordinátoři jsou nyní velmi dobře informováni o všech těchto skutečnostech. Teď se pustíme do dalšího bodu našeho pořadu jednání. Na to si musím vzít brýle, abych na to viděl. Teď TTIP, stejné téma, o kterém jsme hovořili zrovna se svými americkými partnery. Jednání TTIP, transatlantická obchodní dohoda o obchodu a investicích, na pořadu našeho jednání teď, briefing Evropské komise o jednání o smlouvě TTIP. Chci přivítat pana Hido Houbena, který eh, vede odbor pro vztahy se Spojenými státy z generálního ředitelství pro obchod. On nás bude informovat o devátém kole rozhovorů, které se konaly před pár týdny, před dvěma týdny přesně v New Yorku. Jednání, jak víte, formálně začala před dvěma roky, vlastně před rokem, rokem a půl. Teď je za námi devět kol formálních jednání, poslední kolo vyjednávání před už zmíněnými několika málo týdny. Eh, strany zatím nedo, nedospěly k nějakému závěru v oblasti energetiky a výbor ITRE byl požádán o stanovisko. Zdá se, že došlo k dobrému pokroku v oblasti energetiky a surovin v minulém kole, tak teď bychom rádi požádali, aby se strategie komise ubírala dále tímto směrem. Je velice důležité informovat i o malých a středních firmách v Evropské unii. O tom se vede široká diskuse, protože běžně se lidé domnívají, že všechno je skryté a že se o jednáních nic neví, že všechno je snad na internetu, ale měli bychom informovat veřejnost, že informace jsou dostupné, že všechny informace o jednáních jsou na internetu dostupné o všech kolách, kolech vyjednávání. Budeme hlasovat o doporučeních v nedlouhé budoucnosti, především ve výboru INTA a v červnu 2015 se o tom bude hlasovat i na plenárce. Další kolo jednání se povede v červenci tohoto roku v Bruselu a my bychom rádi se pustili do debaty. Chci vyzvat pana Houbena, aby výboru řekl, jak vypadá stav jednání a možná by nás informoval o některých podrobnostech o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v oblastech, které náš výbor zajímavý. Víte, že jsme velice zvědaví a zainteresovaní v některých oblastech, které jsou pro Evropskou unii velice důležité, jsou důležité pro občany, pro miliony a stovky milionů občanů, které, kteří jsou přímo spojeni s malými a středními podniky. Tak vás prosím, abyste se chopil slova. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě radostí a potěšením, že tady opět mohu být. Byl jsem tu před pár měsíci vy jste na mě měli tenkrát hodně otázek, měli jste spoustu názorů k dohodě TTIP a je pro mě radostí se sem vrátit a budu samozřejmě připraven odpovídat na vaše otázky. čase jsem vzal na vědomí vaše stanovisko, které jste k TTIP měli. Velice jsem to podrobně studoval. Samozřejmě jsme pečlivě sledovali všechny návrhy, které přišly z výboru INTA a týkaly se konsolidace stanovisek a pozměňovacích náboru, návrhů, které se týkají toho jednotného textu. Dnes je čímsi specifický den pro smlouvu TTIP, protože dnes odpoledne je prezentován ve výboru INTA orientace eh, na ISDS, to, jak víme, je zřejmě nejkontroverznější část dohody TTIP, aspoň pro parlament, tedy myšlenky, které budou dnes předloženy, budou se samozřejmě týkat otázek, které vy máte a které uplynuly v posledních týdnů a měsíců. Rád bych vám rád poskytl informace o tom, kde se nacházíme v jednání o TTIP po devátém kole. Dnes ráno jsem se vrátil z Washingtonu s panem komisařem a se e, zástupci stáleho zastoupení. V pondělí, v úterý se tam jednalo, to znamená, žádné čerstvější informace než tyhle nejsou. Možná víte, že ve Spojených státech probíhá intenzivní proces. Administrativa se snaží v kongresu získat co se jako mandát a to je proces, který potřebuje 60 hlasů v Senátu a většinu hlasů ve sněmovně reprezentantů. Je to politicky obtížná záležitost, protože máte tam demokratického prezidenta, který se musí spolehnout na to, že republikáni pro něj budou hlasovat, tedy je to velice spletitá záležitost, která se v Washingtonu odehrává, tak aby ta legislativa prošla, ale doufám, že někdy mezi koncem tohoto měsíce a počátkem léta dojde eh, k té dohodě. Ve Spojených státech se rovněž intenzivně věnují završení dohod o transatlantickém, transpacifickém partnerství a my musíme mít eh, tento fakt na vědomí. Naši američtí vyjednávači potřebují bojí nejdřív získat správné místo v domácí politice, v té transpacifické oblasti, musí završit jednání o transpacifickém partnerství a až jednou tohle bude završeno, pak dozrají i podmínky pro ta složitější jednání v citlivých oblastech, které souvisí s TTIP. Tedy v mnohem ohledu to postup, kterým sledujeme v komisi, je připravit jednání na technické úrovni takovým způsobem, abychom měli pohromadě všechny různé body, které umožní politické jednání v okamžiku, kdy TPP bude završeno. Tady máme ještě velkou řadu proměných, které zatím um, nejsou známy. Pokud byste se mě ptali, kde se teď nacházíme ve stavu toho jednání, tak mohu říct, že jednání tohoto druhu běžně trvají čtyři roky i více, než jsou završena. Málo kdy máte jednání s takovým rozsahem, která jdou tak do hloubky, kde jsou tak různé politiky, kterým věnují pozornost jak Evropa, tak Spojené státy takže v kratší době si to vůbec nelze představit. Komise zastává názor, že pokud se nám podaří tato jednání završit s administrativou prezidenta Obamy, tak by to byla skvělá práce, co se timingu týče, ale cokoliv rychlejšího není nějak realistické při pomyšlení na různé procedurální termíny, které souvisí s americkým politickým kalendářem. Do dneška existuje návrh textu, který odráží jak americké, tak evropské pozice. Zhrov, je to zhruba polovina kapitol, zhruba 12 kapitol z potenciálních 25 je v návrhu. Tak tedy vidíte, že skutečné finále jednání začne v okamžiku, kdy většina těch kapitol bude mít text alespoň v návrhové verzi. Předpokládáme, že v příštím měsíci budeme pokračovat a poroste počet těch kapitol s konsolidovaným textem od posledního kona teď máme plný text na regulační spolupráci, je to k dispozici na webu, tedy můžete tam vidět, jakým způsobem se chceme angažovat se Spojenými státy v oblasti regulační kompatibility uvidíte, že ten text žádným způsobem nepředpokládá žádné snížení standardů ochrany v Evropě, ať už je to v oblasti ochrany spotřebitele, zdraví, životního prostředí, pracovního práva. K žádnému snižování standardů nedochází. Kooperace je opravdu kooperace a nevede ke ztrátu suverenity na evropské straně. Myslím, že to je věc, kterou považujeme za velice důležité a je to důležité i pro vás, i pro veřejnost, protože tam se objevily mnohé obavy související s úrovní ochrany, která je pro nás v Evropě důležité. Teď bych řekl něco málo k energetice, jenom abyste věděli, kde jsme. Konečně jsme od Američanů poprvé dostali skutečné části textu, tedy první více než rok jsme strávili tím, že jsme vyvíjeli nátlak, aniž bychom od nich měli jakoukoliv reakci na papíře. Teď tedy poprvé máme to, čemu se říká annotated agenda, tedy anotovaný návrh pořadu jednání. Je to taková hrubá kostra toho textu, na němž nebo na níž se teď dále bude pokračovat v práci předměty, které jsou důležité pro vás, témata, která jsou důležitá pro vás, tedy znamenala pokrok. Text, který, o který se s námi podělili, se týká těch oblastí, které my jsme identifikovali jako priority pro inkluzi do případné smlouvy. Týkají se rozsahu typů energetických produktů týkají se jednotlivých disciplín, tedy jaké prokompetitivní disciplíny se budou podporovat prostřednictvím TTIP, regula, regulovaný přístup třetích stran produktovodům, zrušení importních a exportních monopolů v oblasti přírodních zdrojů, záruka transitních práv a eliminace redukce exportních cel na suroviny, jen abyste měli několik máro příkladů. Ale pak je tady samozřejmě povinnost transparentnosti při udělování licencí, udržitelnost, co se týká bezpečnosti offshoreových zdrojů nebo energetické efektivity nebo obnovitelných zdrojů. Všechny tyto oblasti jsou podrobeny zkoumání, protože i jim se ten americký text věnuje. Krom toho, paralelně s tím se věnujeme politické konverzaci, která je spojena s exportními omezeními, které Spojené státy teď uvolily, uvalily na LNG a surovou ropu. To opět je spíš politická věc, méně technická, protože je to spojeno s podmínkami, za nich spojené státy budou připraveny otevřít eh, se exportu do Evropy, co se týká zásob plynu a surové ropy. Co se týká plynu, ve Spojených státech je to tak, že pokud máte dohodu o volném obchodu se Spojenými státy, tak tady je předpokladem, že dodávky plynu a smlouvy o plynu, pokud jsou v národních zájmech, v národním zájmu Spojených států, tak to tedy znamená, že náš největší zájem je plyn, protože to je věc, která souvisí s událostmi na východní hranici Evropské unie. Tam máme velkou míru závislosti, ale jakmile bude fungovat e TTIP, tak ta část znamená liberalizaci obchodu s plynem ve vztahu k evropským zákazníkům. Bude tedy o to, jak přesně to bude artikulováno tak jak to bude bezpečné pro členské státy a naše firmy. Situace v oblasti surové ropy je komplexnější, protože tam nejsou ta specifická ustanovení pro partnery s dohodami o volném obchodu a je to velice polarizovaná otázka mezi demokraty a republikány, zda bude nebo nebude dosaženo většiny v kongresu, tak aby se odstranili restrikce. Republikáni jsou pro, oni jsou spíš na straně firem, demokraté jsou tady zdrženlivější, ale mm, my se snažíme tyto diskuse držet mimo pozornost médií. Neradi bychom, aby tam došlo k nějakým veřejným zásahům a komentářům, protože máme pocit, že uh, je lepší vyjednávat eh, s nimi na toto téma stranou velké pozornosti. Dále energeticky náročná průmyslová odvětví, to je pro vás velice zajímavé, pro pana předsedu i pro ostatní. Na, tari, na stránce tarifů je tady otázka toho energeticky náročného průmyslu v Evropě, kde dochází k face outu tarifů, protože jsou tady rozdíly v cenách pro dovoz energii do Spojených států a do Evropy. Samozřejmě, že se pokusíme to vyvážit během jednání. Tak, abych to zakončil, možná dvě poslední poznámky. Eh, od teď do léta se pokusíme udělat, co bude možné, abychom pokročili ve všech oblastech jednáních, tak abychom měli co nejvíce textu, tak abychom byli schopni na podzim se pustit do té političtější části jednání. Děkuji, děkuji vám za vaše poznámky a pokud mohu říct, jako zpravodaj z pověření výboru ITRE, tak jsem se účastnil dvou jednání. Jedno bylo jednání i s panem hlavním jedna, v Bruselu a potom před týdnem s paní komisařkou Malmströmovou ve Štrasburku. Také jsme se tam setkali se zástupci některých předsedů výborů. Jednali jsme o jednání TTIP Eh, z mého pohledu, a to je napsáno v tom stanovisku, o kterém jsme u nás ve výboru ITRE hlasovali, tak chci to zdůraznit, z našeho pohledu jsou důležité ty body, tak jak se o nich hlasovalo, malé a střední podniky a ty mají mnohé pochyby, třeba v oblasti veřejných zakázek. A standardizace eh, v sektoru ICT a samozřejmě ceny energií v energeticky náročných odvětvích, to už zaznělo, otevření hranic pro LNG, to je esenciální věc, harmonizace standardu, harmonizace standardu, to by mohlo být daleko složitější než tarifní problémy, protože harmonizace standardu Nemáme vysoká cla mezi Spojenými státy a Evropou 2-3 takže standardizace může být problémem a diskutovali jsme na obou těch schůzkách o těchto problémech s panem Balcerem i paní Malmströmovou. A nyní je na čase, aby se vyslovili zástupci politických skupin za SND, kolega Kirkendown. Kolegyně Děkuji. Mám pár poznámek k té prezentaci. Pro mě bylo velice zajímavé slyšet, že paní Malmströmová je eh, v INTA o, na téma ISDS. Chci být trochu oponentem panu předsedovi, když řekl, že všechny informace o jednání jsou dostupné na webu. To prostě není pravda. Stále máme problém s transparentností kolem těch jednání. Především některý z těchto textů, který je už ve formě konzolidovaného textu, tak bychom skutečně uvítali, kdyby to bylo dostupné pro poslance, abychom se k tomu konzolidovanému textu mohli dostat, abychom věděli, o čem se jedná. Rozsah jednání je takový, že Evropská unie a Spojené státy by měly se snažit o transparentnost. Myslím, že to by pro veřejnost bylo velice dobré. A pak pár specifických otázek, co se týká kapitoly energetika. Myslím, že je třeba reflektovat, že stále máme více obav eh, souvisejících s tou kapitolou energetiky. Také tady máme jednotlivé disciplíny, třeba transparentnost licentování, role regulátorů. Tady jsou rostoucí obavy o tom, jaká bude role a politika při, eh, při získávání surovin, plynu klasickým i novým způsobem. Tady jsou stále ještě národní rozhodnutí a rádi bychom slyšeli jasné, jasnou odpověď komise na toto téma, ale krom toho, kromě energetiky, zatím jsou náznaky, že Spojené státy zatím nejsou pro nějakou komplexní kapitolu o energetice, oni chtějí mít specifickou kapitolu. Tak jsou tady náznamy, že by chtěli hovořit o daleko více tématech. Myslím, že jedna z těch oblastí, kde bychom mohli vidět pozitivní věci, jsou standardy v efektivitě a e, standardy související s efektivitou ochrany klimatu a tak dále. Tedy zajímalo by mě, co si o tom myslíte a potom k těm dalším kapitolám. Zatím mám pocit, že kapitola o malých a středních podnicích je uh, problematická pro americkou stranu, aby přišli s něčím konkrétním. Zatímco my v Evropě jsme přišli s docela obsahlým návrhem, tak by mě zajímalo, jaká je perspektiva dobré kapitoly o malých a středních podnicích. Děkuji, paní kolegyně. Chci vás poprosit, abyste se drželi časového limitu, abychom nenabourali harmonogram. EKR, pan Globarčik. Děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Bylo to velice zajímavé, i když tam nebylo mnoho detailů, které jsou v takových typech dohod důležité. Dnes eh, jsme eh, se členy kongresu hovořili o eh, nebo tedy pokud jste hovořili o podrobnostech v té, nebo hovořili jsme tam o podrobnostech té dohody, ale přesto mám určité obavy, jsou tam určité problémy s chemikáliemi. Že hovořili jste o té nulové daňové bariéře a mě by zajímalo, co by se mohlo stát právě z těch věcí, které jsou důležité pro tento průmysl v Evropě. Eh, neměli bychom tady eh, mít další ztráty, pokud jde o chemický průmysl. Je to velice důležitý problém. Děkuji. A kolega, kolegyně Mlinár. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za aktuální informace o vyjednávání. Velmi si jich cením a doufám, že nás budete informovat i nadále, i v budoucnosti. Mám jeden komentář, protože jsem byla také na setkání s kongresmeny a bylo pro mě velice zajímavé dozvědět se, že USA se snaží celé to vyjednávání eh, držet mimo média a není to ani téma eh, v kongresu, protože oni se zabývají eh, tím pacifickým partnerstvím, transpacifickým partnerstvím, eh, takže se nevěnuje tolik pozornosti tomuto. A mě by zajímalo, co se stane, až eh, to tam začne být více politické na podzim. Mám několik otázek. Za prvé, pokud jde o zadávání veřejných zakázek, jaké máte informace v souvislosti se stanoviskem Spojených států v této věci? Jsou ochotni eh, přiblížit se naší pozici, vyjít nám vstříc, protože pro nás je to nesmírně důležité. A dále mám spíše politickou otázku, která se týká eh, voleb ve Spojeném království. Tam, jsme, eh, tam doufáme, že vše proběhne dobře, ale zajímalo by mě, jaké je tady stanovisko eh, mezinárodního práva k takové situaci. Znamenalo by to, kdyby tedy eventuálně eh, Británie se oddělila, že bychom museli začít nově vyjednávat ty věci v rámci TTIP? Děkuji. Slovo pan, má pan Urban Crespo za GUE. Děkuji zástupci komise za to, že přišel mezi nás. Komise včera předložila eh, do, koncepční dokument eh, v souvislosti eh, s TTIP a vypadá to, že velcí zahraniční investoři budou moci obejít národní soudy a bude možné státy popohnat přes paralelní arbitrážní soud a já bych v této souvislosti chtěl položit dvě otázky. Zajímalo by mě, jak se k tomu staví komise, e, tedy k argumentům, e, které například bavorský Landtag nebo e, rakouský Štetetag a další vynesli, protože oni jsou právě mimo, no, tedy jsou naprosto proti těmto Eh, mimo soudním urovnáváním sporů. A co si myslíte o oblasti energetiky. My se domníváme, že naše suverenita je tady ohrožena mnohým novými technologiemi, jako je například eh, fracking, eh, který je škodlivý pro životní prostředí. Myslíte si, eh, že mechanismus ISDS může mít vliv na suverenitu členských států, když třeba budou chtít podobné aktivity zakázat, které mohou mít přímý dopad na životní prostředí a nebo na zdraví obyvatelstva? Potom Třetí otázka. Pan zvláštní zpravodaj Alfred Morris požádal o přerušení vyjednávání o TTIP a to z důvodu, že hrozí, že mimo soudní spory by u některých opatřeních mohly podkopat suverenitu členských států. Děkuji. Další řečník. Budu hovořit jakožto koordinátor. Jistě jsou tady určitá stěná místa, ne všechny věci byly dostatečně vyjasněny a když se hovoří o e, energetice, tak je tam mnoho nevyřešených otázek, neobjasněných věcí. Část diskuze se v oblasti e, energetické bezpečnosti v Evropě komise eh, směřuje k tomu, eh, že by mohl být plyn importován v velkém množství, tak jak to bylo prezentováno. A já se domnívám, že tady bychom měli být více informováni o záměrech USA, jestli jsou skutečně eh, ochotni otevřít hranice Studie Triplex potvrdila, že vůbec nemáme žádnou jistotu v tom, zda eh, je USA, eh, zase schopni eh, břidlicový plyn invest, importovat do Evropy a vůbec ne v tom množství, které možná očekáváme. Děkuji, slovo má kolega Tambura. Ano, vy jste si vyměnili cedulky, ale jinak vás samozřejmě rozeznáváme. Hm. Tak slovo má pan Karinc. Děkuji. Děkuji. Je to zajímavé. Ehm, bylo to stručné vysvětlení, ale zajímavé. Byly tady určité otázky k vyjednávání od některých kolegů a já bych se chtěl zeptat na vaše názory k tomu, co jste řekl na začátku, tedy že v USA v tuto chvíli eh, pracují eh, na transpacifickém dohodě a mě by zajímal váš odhad, jak toto vyjednávání probíhá a jak by toto vyjednávání mohlo ovlivnit vyjednávání o TTIP, protože eh, v USA mají určité obavy, pokud jde o transpacifickou dohodu, ale mohlo by to ovlivnit také obavy eh, v souvislosti s vyjednáváním s Evropou. Jak to vnímáte, jaký na to máte názor a e, kdy si myslíte, že ta vyjednávání e, o transpacifickém partnerství budou tak daleko, aby už to tedy mohlo nějakým způsobem ovlivnit TTIP a co si také myslíte o o o um, tom, a, o tom, jak, do jaké míry je to tedy již schváleno. Hmm. Paní Del Castillo Vera. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto eh, prezentaci, za vysvětlení o, o situaci vyjednávání o TTIP. Eh, já si myslím, že je tady jedna oblast, eh, o které se příliš nehovoří a to souvisí s sektorem IKT. A já to považuji také za součást portfolia tohoto výboru a týká se to například eh, kyberbezpečnosti, společné principy, specifikace, standardy, eh, různých typů. Ono to samozřejmě nějakým způsobem je v interakci a ovlivňuje to bezpečnost a, a jistotu. Internet eh, je globálním fenoménem a ovlivňuje to život každého z nás. Mě by zajímalo, jak to tam vypadá. Vylepšila se tam situace a bylo možné eh, tedy do toho zahrnout alespoň částečně eh, tuto oblast. Děkuji, pan Kadek. Děkuji. Eh, pan Kelly. Děkuji za to, že jste nám poskytli aktuální informace. Já si myslím, že když někteří poslanci nesouhlasí, tak já si myslím, že tady, pokud jde o tu rychlost vyjednávání, tak možná by nám to eh, nemuselo zase tak vadit. A pokud jde o eh, to, zda je to veřejné nebo ne, tak si myslím, že jsme byli dobře informováni. A eh, já navazuji na to, co říkal tady jeden kolega. Bylo řečeno, že TPE, TPP a TTIP, že to v podstatě nějakým způsobem na sebe navazuje a kdyby nedošlo k dojednání TPP, tak to bude mít dopady na TTIP. Vítám také to, že tady byl předložen ten text o energii a říkáte, že politické diskuze začnou na podzim, tak e, to je dobré. A jak dlouho si myslíte, že to bude trvat, aby se vlastně tam projednala ta kapitola o energetice? Děkuji. Kolega Rybik, děkuji. Zajímalo by mě, jaká je nálada v USA, především v jednotlivých státech. Samozřejmě e, že tam jsou v jednotlivých státech různé zákony, které byly protekcionistické, e, monopoly a oligopoly e, v USA se brání proti dohodě TTIP a mě by zajímalo, jestli existuje nějaký seznam evropských podniků, které byly diskriminovány v USA, především z řad malých a středních podniků, by by bylo zajímavé, kde tam v USA došlo k diskriminaci a zajímalo by mě, zda je pravda, že americké soudy nejsou schopny a nebo na základě právního řádu není možné vydávat eh, mezinárodní rozhodnutí, judikaturu a nás by to totiž zajímalo proto, jak se má postupovat dále v těch případech diskriminace, nás ta situace v Evropě i v USA, zda tedy vůbec jsou schopni s tím něco udělat a jak tedy a dále byla zajímalo, jak zapojit jednotlivé federální státy do této věci. Pan Ransdorf. Děkuji. Začal jsem systematicky studovat tyto dokumenty, které se týkají té eh, typ eh, v čítárně a slíbil jsem, že ty informace udržím v utajení nebo že nebudu hovořit, ale mám tady eh, některé otázky a určité pochybnosti a chtěl bych položit několik otázek, které se týkají obsahu těchto dokumentů. Nejprve je tady problém role a pozice těch arbitrážních soudů v případě obchodních sporů, jakou tedy budou hrát úlohu. Podle mého názoru omezí roli jednotlivých států a tyto arbitrážní soudy by vlastně byly nadřazeny národním státům a podle mého názoru by něco takového mohlo být nebezpečné. Potom můj druhý dotaz, ten se týká finančních služeb a konkrétně toho, jakým způsobem budou regulovány. Zatím to nebylo vyjasněno, a víme, že finanční služby jsou velmi důležité pro fungování eh, dnešních eh, tržních ekonomik. Třetí otázka je otázka zdanění. Například eh, tady máme velkou propast mezi procentem spotřebních daní na ropu mezi USA a Evropskou unii a to bude mít dopad na komodity. Myslím si, že tento veliký rozdíl mezi spotřební daní v Evropské unii a USA by měl být snížen nebo odstraněn předtím, než dojde k volnému pohybu tohoto velkého množství zboží a služeb. Pan Henkel, další místo předseda. Tak jak tady bylo řečeno, setkali jsme se s několika kongresmeny eh, a já si myslím, že jejich obavy eh, o TTIP jsou podobné jako naše. A dokonce to vypadá, že eh, eh, různé svazy v USA mají také velký odpor vůči TTIP a to stejné platí i v Evropě. A mě by zajímalo, Eh, nebo zajímá mě, když říkáte, že tady zatím eh, ještě není žádný důkaz pro to, že by mohly být eh, ohroženy environmentální standardy nebo že by mohlo dojít k nějakým dalším problémům. A v podstatě tady pokračuje určitá propaganda. A v tuto chvíli, nebo už nějakou dobu, na internetu eh, se eh, v této souvislosti vedou velké diskuze, všichni se o to zajímají, mnozí lidé si hledají informace a mě by zajímalo, jestli nejsme chyceni v takové pasti, kde se snažíme vyvodit určité závěry, něco odsuzujeme, ale vlastně nečelíme faktům tomu, jak to je ve skutečnosti. Máte také tuto zkušenost? Děkuji za veškeré vaše otázky a připomínky a nyní se vracím k panu Houbenovi. Děkuji, děkuji mnohokrát. Určitě jsem dostal další domácí úkoly a o čem přemýšlet. A musím říkat, že různorodost otázek je pozoruhodná. Pokusím se maximálně zareagovat a asi se mi nepodaří zareagovat úplně na všechno na všechny komentáře a připomínky a otázky. Několik obecných otázek. Pokud je o mimosoudní řešení sporu, za pět minut začne v jiném výboru vysvětlování návrhu, který se týkají reformy v oblasti řešení sporu. A jako právník bych řekl, že panely ISDS interpretují eh, mezinárodní právo tak, jak soudci interpretují vnitrostátní právo a existují dva právní řády. Já jsem celý život působil ve VTO s právem o mezinárodním obchodu a judikatura existuje na mezinárodní úrovni ve VTO a tak jako právo je tedy uplatňováno na vnitrostátní úrovni soudci. Takže tady, tady bych se skutečně odkázal na komisařku, která je političkou. Pokud je o fracking, byla tu řada otázek na fracking, ale je zřejmé, že když eh, uvažujeme o surovinách a energiích v rámci TTIP, tak eh, nebudou některak spochybňovat svrchované právo Státu, ať už jde o členské státy EU nebo Spojené státy, zda budou využívat své přírodní zdroje. A to není cíl TTIPu. Ale co chce udělat TTIP, a to je můj úkol také jako vědnavač, když ty produkty jsou na trhu, tak existuje volná soutěž o tyto služby nebo produkty. A to je základ eh, veškerých obchodních jednání ale svrchované rozhodnutí státu zda povolí fracking a environmentální hlediska a to vše další, to není v eh, kompetenci našich jednání, o čem bychom chtěli jednat v rámci TTIPu. A nebylo by to přijatelné pro nás ani pro naše americké přátelé, pokud je o transparentnost. My v současnosti všechny evropské návrhy publikujeme na internetu, takže jsou zcela zveřejněny. A paní Kirten Darling zmínila konsolidované znění. I to jsou tedy návrhy Spojených států a ty jsou dostupné pro všechny členy výboru INTA. Ale opět, to je věc, kde předám vaše připomínky a poskytnuje nadřízeným v DG Trade. Pokud je o malé a střední podniky, řada otázek tam směřovala. Je společným cílem Spojených států a nás mít ustanovení v celé smlouvě, které, která usnadní obchodování, zejména pro malé podniky. A Spojené státy jsou si vědomi stejně jako my, že malé a střední podniky mohou obchodovat mnohem více, kdyby obchodování bylo jednodušší pro ně. A klíčové pro nás je v těchto jednáních představa mít jednotné, jednotný portály jsou všechny informace, pokud chcete vyvážet do USA. Takový jednotný portál by byl pro zahraniční podniky, které by tě vyvážely do EU taky. Pokud jde o energeticky náročné odvětví v průmyslu, beru to na vědomí, ale chtěl bych poznamenat, že dnes máme čistý přebytek, pokud jde o energeticky náročné produkty, takže to chceme vyvážit na základě liberalizace a přechodného období, o které budou tedy eh, usilovat členské státy při rušení poplatku. Veřejné zakázky, to je velmi obtížná oblast v současnosti a nebyli jsme schopni tento týden zaznamenat eh, pokrok v těchto jednáních. Pokud je o Brexit, my vyjednáváme s Evropskou unii, pokud Evropská, pokud Spojené království nebude v Evropské unii, budeme nadále vyjednávat za Evropskou unii takže snad eh, toto je odpověď. Pokud, pokud je o TPP a TPA, řada otázek byla položena. Obecný názor je takový, že TPA bude uzavřen a hlasy proto jsou. Je to mnohem obtížnější v americké politice dostat dostatek hlasů. Před 20 lety se nabízejí dotace, mosty a podobně. Tyto možnosti v kvůli systému kongresu už byly omezeny oproti situaci před 20-30 lety, takže získat hlasy pro administrativu je těžší. A opět existuje to bizarní situace, kdy demokratický prezident musí tedy počítat s republikánskými hlasy, protože většina hlasů jak v Senátu, tak ve sněmovně reprezentantů, většina podpůrných hlasů půjde z republikánské strany. Pokud jde o partnerství transpacifické, tak eh, to jsou některá předcházející typu. Pokud eh, bude TPP zablokováno a není možno uzavřít TPP, tak to bude mít bezprostřední dopad na schopnost USA se zavázat v rámci TTIPu. A kdybych byl v pozici amerického ministra, tak bych nechtěl zahajovat nové oblasti s Evropany, dokud nebudu mít hlasy k dispozici pro TPA zajisté, ale také než uzavřu jednání o TPP, protože Kanaďané řeknou, my jsme vaším sousedem a vyděláte tolik pro Evropany a to, tohle to nám jste v rámci TPP nenabídli. Takže existuje určité politické vyvažování a americký postoj je sekvenční. TPA na prvním místě, když to bude hotové do července, by to bylo dobré. Potom uzavřít TPP. A naše analýza v DG Trade je taková, že není nutné, aby se odhlasovalo TPP. Pokud to uzavře administrativa, uzavře tato jednání, tak se otvírá prostor pro po politické linii pro jednání o TTIPu. Pokud jde o kyberbez, kybernetickou bezpečnost a osobní data a podobně. Chceme oddělit otázky, které souvisejí s otevřením trhu a zajištění volný tok dat. A pokud je o ochranu osobních údajů, ta zastřešující schůze Safe Harbor a nařízení o soukromí, to podle našeho názoru probíhá samostatně, zejména tedy nařízení o soukromí to probíhá v parlamentu i v radě a Safe Harbor je také oddělen od TTIPu. Takže to je vlastně ponecháno odděleně. Jak dlouho bude trvat uzavření kapitoly o energetice? To je otevřená otázka. Záleží to na tom, jak rychle američané budou schopni se zavázat při definování klíčových otázek. Finanční služby. My bychom si přáli eh, silnou spolupráci s Američany v oblasti finančních služeb. My si myslíme, že je velmi důležité něco takového pro finanční stabilitu a regulátoři v Americe jsou zcela nezávislí ve finanční oblasti a to vede k velké zdrženlivosti, aby byli vázáni smlouvou, aby spolupracovali s Evropany. Takže tady jsou věci, které je třeba ještě rozpracovat. A to, co říkal pan Henko konečně, nejde o snižování norem, o to nám nejde ani na straně Evropské, ani na straně Spojených států jde o to nalézt místa, kde existuje zbytečné zdvojování, kde některé věci se dějí dvakrát do roka pro podniky a to vede k dalším nákladům pro naše společnosti. A tyhle ty nadbytečné náklady chceme zrušit. Pokud je o zdanění, pokud je o otázku, zatím e, zdanění daně nebyly projednávány. Je to obtížná otázka, je to obtížná otázka v Evropské unii, ale to je věc, kterou jsme zatím tedy neřešili. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji za veškeré tyto informace. Jsou velmi důležité pro výbor ITRE a dovolte mi komentovat jednu jedinou věc, která byla zmíněna třemi nebo čtyřmi kolegy. Paní Kiton darren s tím začala. A můžeme se souhlasit, že ne všechny informace jsou dostupné. A pokud něco schází, tak je na nás, abychom protestovali. Ale já jsem mluvil o něčem úplně jiném naši občané, nevládní organizace, malé a střední podniky velmi často mají dojem, že nic není k dispozici a že všechno je úplně utajené. Co to tam dělají za zavřenými dveřmi? To je problém. A je na nás také, abychom řekli v členských státech. Podívejte se na internetové stránky, řada věcí tam je. To je naše povinnost, souhlasím s vámi a pan Tamburáno a někdo další to řekl, ale naši občané mají úplně jiný názor. Říkají, nic není k dispozici a všechno je tajné. A my bychom měli této situaci zabránit, pokud chceme vyhrát, aby to bylo výhodné pro všechny. A tady potruju trošku něco odlišného. Děkuji vám za výměnu názoru, děkuji za veškeré informace a mnoho štěstí. Mnoho štěstí jménem Evropské unie a transatlantického společenství, protože chceme, abychom tedy byli na obou stranách ve výhodném postavení. Děkuji mnohokrát. A nyní se pustíme do dalšího bodu. Bod za bodem tedy postupujeme. Všechny ty body jsou velmi zajímavé. A nyní energetické společenství. Prezentace aktivit. A tady chci přivítat pana Janeše Kopače. Je to ředitel sekretariátu energetického společenství ve Vídni. A dovolte mi uvést některé informace na začátku, protože ne všichni byli přítomni v Evropském pranto Výzvy, kterým čelíme v oblasti energie kritiky se neomezují na hranice EU, sdílíme s našimi sousedy. Takže pokud jednáme o udržitelném prostoru v oblasti energetiky, musíme vést jednání na celoevropské úrovni. A přesně před deseti lety jsme ve výboru ITRE začali s tou myšlenku, bylo to v roce 2005, v říjnu 2005. Energetické společenství bylo založeno skrze mezinárodní smlouvu, která spojuje země střední, východní, jihovýchodní Evropy a osm smluvních stran Albánie, Bosna, Hercegovina, Kosovo, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Moldavsko, Černá hora, Srbsko a Ukrajina. A Gruzie, Arménie, Norsko a Turecko jako pozorovatele přistoupili. A úkolem, úkolem energetického společenství je rozšířit vnitřní trh na jihovýchodní Evropu na základě právně závazného rámce. Takže energetické společenství má 10 let, má před sebou plno výzev, to vám mohu sdělit, protože jsem také byl zapojen do přeskomu lepší uplatňování našich předpisů, podobně jako na vnitřním trhu. A budoucnost našeho energetického společenství je velmi důležité pro Evropskou unii a Evropský parlament. A i zítra budeme hlasovat o strategii evropské energetické bezpečnosti. A tam často zaznívá energetické společenství. Takže jsem rád, že můžeme věnovat část našeho zasedání tomuto významnému aktuálnímu tématu. Takže pokud mohu, tak bych chtěl přivítat pana ředitele z Vídně, ředitele sekretariátu energetického společenství, pan Janes Kopač. Máte slovo. Důležitá informace pro všechny. Vřele vítáme členy národních parlamentů smluvních stran energetického společenství. Ti jsou zde také s námi a jsme velmi rádi, že se můžeme společně podílet na tomto jednání. Kolegové ze západního Balkánu, Moldavsko a Ukrajina, tedy západní Balkán, to je šest zemí, plus Moldavsko a Ukrajina. Pane Kopači, pane řediteli, máte slovo. Profesor Buzek. Děkuji vám, děkuji pane profesore Bosku, děkuji vám za pozvání k této mimořádné události. Vážení poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych úvodem řekl něco o energetickém společenství. Vidíte obrázek někde ve vesmíru, vidíte, jak je Evropa si navzájem blízká a jak je propojená energií. Toto je mapa. Společenství vzniklo před deseti lety, jak už řekl pan profesor Buzek, jako organizace, která byla svého druhu předvstupním nástrojem především pro balkánské země. Později to roz, později rozšířilo svou geografickou působnost na Ukrajinu, do Gruzie a Evropská unie je jednou částí, jedním členem tohoto energetického společenství. Já myslím, že je to asi jediná mezinárodní organizace, kde Evropská unie hovoří jedním hlasem, protože je zastoupena komisí. Energetické společenství, když bylo založeno, bylo strukturováno podobně jako unie, tedy instituce lehce sledují tu hlavní myšlenku. Máme radu ministrů, máme permanentní stálou skupinu na vysoké úrovni, řekněme jako no, koreper, pak máme e, regulační výbor ECRB v podstatě, máme pracovní skupiny, různá fora, máme dokonce i soudní funkce, e, nemáme sice soud, ale máme tedy rozhodovací procedury a máme sekretariát, který není něco jako komise nebo DG pro energii, ale plní jisté funkce, které přispívají k řízení procesu. Energetické společenství má své vlastní aky, což samozřejmě je daleko menší rozsah, než je komunitární aky. Jsou tady určité směrnice a nařízení v oblasti plynu, elektrického proudu, životního prostředí, hospodářské soutěže, obnovitelný zdroj energie, efektivity, státní pomoci a ropy. A pomáháme všem stranám kontraktu tak, aby mohli implementovat toto, aky jsou povinny ho implementovat, když vstoupí do společenství. Toto aký není kontrol C, kontrol V od směrnic Evropské unie, ale blíží se tomu. Každý rok zveřejňujeme zprávu o implementaci, kde představím, kde prezentujeme to, co jsme zjistili a předkládáme to parlamentu a prezentujeme na své webové stránce posledních měsících se věnujeme nejvíc transpozice třetího balíčku ve smluvních stranách. Smluvní strany byly povinny to implementovat do 1. ledna tohoto roku, tedy s jistým časovým odstupem po státech Evropské unie a docela pišně mohu prezentovat této obrázek, kdy vidíte, že Albánie už ten balíček implementovala. Co se týká elektřiny, v plynu jsou velice blízko. V Bosně jsou ty problémy velice hluboké, protože tam došlo k politické blokádě. Kosovo je na dobré cestě. Myslím, že budou hotovy tak do léta tohoto roku. V Makedonii jsou věci velice složité, v Moldávii jsou na dobré cestě, v Černé hoře jsou na tom ještě lépe. Myslím, že do poloviny roku to budou mít transponované. Srbsko bylo hotovo v prosinci minulého roku a Ukrajina zvládla tu nejsložitější část pro tuto zemi, a sice část plynu. A Velice rychle se vyvíjí v transpozici a implementace třetího balíčku, což má velký význam nejenom pro Ukrajinu, ale pro celou Evropskou unii. Energetické společenství bylo založeno jako nástroj pro rozšiřování vlivu pro export vlády práva v oblasti energie z Evropské unie do periferie, tak aby se tyto země připravily, aby bylo možno je mít jednou jako integrální součást důvěryhodného trhu. Krom toho jsou tady všechny ty otázky ochrany životního prostředí a energetické efektivity. Energetické společenství za posledních deset let se stalo jedním z nástrojů energetické politiky Evropské unie, což je situace, z níž profitují všichni, jak Evropská unie, tak smluvní státy, které profitují především z toho, že jsou členy. To všechno víme. Samozřejmě organizace slaví letos 10 let a je třeba se zamyslet o tom, co do budoucnosti, co dál, co chceme Myslím, že je to společný cíl všech, jak Unie, tak smluvních stran. Chceme zmenšit eh, propast mezi implementací závazků a realitou smluvních stran. Chceme překonat překážky v interkonektivitě, chceme harmonizovat právní rámec a chceme zvýšit důvěru investorů ve smluvních státech, smluvních stranách. To byl důvod, proč výbor pro energii ustanovil skupinu pro reflexi na vysoké úrovni, které předsedá náš patron, pan profesor Buzek. On eh, hraje ústřední roli, tady vidíte, že uprostřed i na obrázku. Ta, ten obrázek je z prezentace výsledků práce tohoto výboru. Vidíte, že tam bylo mnoho respektohodných osobností, jak z Evropské unie, tak ze smluvních stran. Předsedal pan profesor Buzek a odsud vyplynulo mnoho myšlenek, jak upgradeovat a jak prohloubit rozsah energetického společenství a jak uh, upgradeovat organizaci tak, aby to byl permanentní nástroj hlubší integrace evropského sousedství do Evropské unie. A zpráva, která nabídla, přinesla spoustu nových myšlenek, byla posledně zveřejněna, veřejně diskutována a měla by vést k diskusím o potenciálních změnách ve smlouvě letos. Veřejné konzultace se konaly v únoru a březnu tohoto roku a vedly k 62 příspěvkům od 20 zemí. Mnoho členských států Evropské unie se na tom podílelo, což nám udělalo radost, na to jsme byli pišní, vidíte tady statistiku. A z této veřejné debaty vyplynulo několik zcela jasných myšlenek, jak upgradeovat společenství. Za prvé, posílit roli občanské společnosti, to je zajímavá věc. Za druhé, založení parlamentního schromáždění, tedy tento parlamentní rozměr energetického, energetickém společenství chybí a potřebujeme ho, protože na konci všech těch transpozicí a směrnic se to nakonec odehrává v parlamentu a parlamentní rozměr je nezbytný. Za třetí, zefektivnit stávající instituce. Stávající instituce jako ten řídící výbor, sekretariát a tak dále, ve smlouvách, nepůjdu teď do podrobností, máme jisté drobné neefektivnosti, jsou tam neefektivní řešení, která by měla být zlepšena. Nejslabším bodem smlouvy o energetickém společnosti je procedura urovnávání sporů. To je podobné proceduře v Evropské unii, ale končí to u té rady ministrů, což je politický orgán, nikoli v soudní a smíšení té soudní a politické funkce vede k chaosu. To by se rozhodně zlepšit mělo. Pak tady bylo jasné poselství z této veřejné debaty, že by mělo dojít k přijetí dalšího AKI, především v oblasti zadávání veřejných zakázek, e, přidané hodnoty, životní, ochrana životního prostředí a tak dále. Pak tam byly další nápady, další myšlenky, které nebudu v podrobnostech představovat, protože to by šlo příliš daleko, ale rozhodně tady bylo jasně vidět, jak by bylo možno zlepšit stávající fungování této instituce, jak by se dala tato instituce zlepšit bez ohledu na to, že mnozí už teď říkají, že je to úspěšný prvek, jak exportovat e, evropskou energetickou politiku. Děkuji, děkuji vám, pane řediteli, a dovolte, abych, abych vyzval hosty ze smluvních stran, aby se vyjádřili. Pan Edvard Šalši z Albánie, Chtěl bych dodat, že Albánie v tuto chvíli předsedá tomuto energetickému společenství, tedy z titulu předsednictví Albánie pan Edward Chelsea. Řečník hovoří bez mikrofonu. Musím začít ještě jednou. Děkuji, pane Busku. Děkuji všem. Děkuji také panu Kopáčovi, se kterým velmi už se spolupracuji eh, v posledních měsících. A eh, Děkuji všem kolegům i kolegům v Evropském parlamentu. Je pro mě velkou ctí, že mohu být zde mezi vámi. Je to velmi užitečný a zajímavý výbor, zajímavé setkání v Albánii. Před nepříliš dlouhou dobou jsme se potýkali s problémy. Selhával eh, tedy ten model trhu. Neměli jsme příliš dobře finančně eh, eh, řízené, řízenou zprávu a koordinaci a distribuce nefungovala tak, jak by měla. O tom všem je písemná zpráva našeho společenství. Eh, spolupracovali jsme se sekretariátem ve Vídni a teď už máme v podstatě na to takový jiný pohled, můžeme si dělat jiný obrázek. Za rok a půl eh, teď už je to jinak. Eh, vyřešili jsme spor se skupinou ČES a udělali jsme krok vpřed s podporou finančních institucí, které nám velmi pomáhají po výsledcích eh, tohoto sporu, po té, co jsme dosáhli těch výsledků. A teď v tuto chvíli eh, náš sektor, se našemu sektoru dostává velké pomoci. Před nedávnou dobou jsme ještě měli eh, jsme byli zadlužení ale neříkám, neříkám, že už teď nemáme problémy se zadlužeností, ale je to konečně na té správné cestě. Celá řada opatření byla přijata a ta Albánii podle mého názoru nastavila správným směrem. K tomu by nedošlo, pokud bychom nespolupracovali úzce s energetickým společenstvím ve Vídni. Energetický zákon byl předložen v parlamentu a ve, v, v výboru, kterému předsedám, který se zabývá uh, eh, produkt, no, obchodem a také životním prostředím. Poté, co se měsíce diskutovalo se všemi aktéry eh, v Albánii, s občanskou společností, eh, s různými zahraničními institucemi, s experty, a také jsme komunikovali s našimi kolegy z Evropského parlamentu, pardon, eh, z poslanci parlamentu našich smluvních stran a vyměňovali jsme si zkušenosti. Mohu říci, že nejen, eh, že sekretariát eh, byl institucí, která nám poskytovala cené poznatky ale eh, teď opravdu jsme z toho mohli vyvodit eh, velmi přínosné věci. My jsme mohli udělat samozřejmě zákon o energii, ale ten zákon by nebyl tak dobrý jako ten, který máme teď, pokud by neprobíhaly tak intenzivní konzultace se všemi stranami. A já bych chtěl všem poděkovat za to, že mohl být ten zákon uskutečněn. Po Eh, tedy diskuzích s našimi kolegy a, a proto jsou právě taková setkání důležitá, protože si můžete vyměňovat zkušenosti, zkušenosti s členy Evropského parlamentu, ale také smluvních stran. Diskutujeme o našich silných stránkách, ale i slabých stránkách a vzájemně se od sebe učíme to znamená, neučíme se jenom z vlastních eh, zkušeností naší vlastní země, ale také ze zkušeností zemí jiných. A je pro nás velice zajímavé, že eh, parlamentní schromáždění nebo kdybychom si zřídili takové určité schromáždění, tak by to pro nás bylo dobré, Eh, abychom byli dobře informováni o tom, na jakých zákonech se pracuje. A důvod pro přijetí aky, nebo abychom mohli přijmout aky, tak musíme splnit cíle energetického eh, společenství. A členové parlamentu energetického společenství by byly v lepší situaci, kdyby věděli, jaká je všude energetická politika jednotlivých vlád a zároveň by bylo možné vyvíjet tlak směrem k vylepšení současné situace, kdy nedostatečně jsou prováděny aky energetického společenství. Kdybychom takové schromáždění zřídili, tak si myslím, že bychom se mohli lépe stotožnit s celým procesem fungování energetického společenství. Jak už jsem uvedl, takové fórum by mohlo sloužit k výměně informací, ale také k výměně informací o osvědčených praxích a postupech i e, v souvislosti se zákony. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat a velice bychom vás chtěli povzbudit, abyste se účastnili tohoto významného procesu a zapojili se eh, k této důležité instituci. Děkujeme vám za vaše vystoupení a slovo má paní Alexandra Tomik ze Srbska, to další řečnice. Děkuji, pane předsedo, pane Busku pane Kopáči, vážení kolegové. Chtěla bych připomenout, že před třemi lety v roce 2012 jsme se tady sešli a když Srbsko a poslanci energetického výboru vyslechli naše návrhy a ty návrhy byly přijaty a dnes po třech letech eh, je třeba propojit, nebo máme tady to propojení, máme energetickou unii společenství, Evropský parlament to podporuje a pro nás je to velmi důležitý krok. Země západního Balkánu jsme se několikrát sešli ve snaze posílit naši spolupráci a doufali jsme, že se nám společně podaří překonat problémy, které se nám e, staví v oblasti energetiky do cesty, energetická bezpečnost, investice do energetiky, trh. Další mezinárodní organizace nám samozřejmě také pomáhaly ale na těchto setkáních jsme vždy hovořili o tom, že je potřeba vytvořit něco jako parlamentní schromáždění energetického společenství. Vždy jsme hovořili o tom, že členové takového schromáždění musí řešit otázky, musí sklást otázky, které eh, vláda nechce řešit, nebo ta exekutivní složka. A to není problém pouze západního Balkánu, tak je to eh, i v západní Evropě nebo Poslanci vždy kladou nepříjemné otázky a chtějí eh, odpovědi a vláda někdy nechce ty odpovědi poskytnout. Proto je to složitá cesta. Je to složitější pro eh, členy takového schromáždění, aby se dopátrali pravdy. Ale my to vždy děláme pro naše občany, je to naše povinnost. Srbsko v roce 2013 předsedalo energetickému společenství a s pomocí energetického společenství 29. prosince minulého roku přijalo nový energetický zákon a třetí Eh, balíček směrnic a v tuto chvíli je na cestě odstranit veškeré problémy, eh, které souvisí s rozdělením pravomocí, pokud jde o eh, distribuci elektřiny a plynu. A plyn to je poměrně velká víza pro Srbsko, ale myslím si, že se nám podařilo nalézt cestu, která je schudná. Přijali jsme plán na restrukturalizaci eh, plyn, plyn, plynárenského systému a otázka našeho schromáždění eh, v energetickém společenství, to je něco, co musíme institucionalizovat a i vy eh, tady musíte najít různá řešení. Parlamentní schromáždění energetického společenství se musí formálně stát významnou institucí. To by posílilo naši pozici, nejenom legislativní funkce schromáždění, ale vlastně i tu funkci dozorovací. To znamená, že eh, by tedy naše funkce byla posílena. Chceme, aby eh, tady energie, energetika, energetická politika byla transparentnější a toto by k tomu vedlo. Chceme svážit nový přístup k energetické politice v Evropské unii. Musíme si vzájemně pomáhat, vzájemně se potřebujeme a pokud budeme takto postupovat, a takto řešit problémy, bude to snadnější pro nás, pro všechny. Myslím si, že členové eh, parlamentních shromáždění budou všichni stáhnout za jeden pro vás a hráči na trhu a ty z veřejných institucí, ty budou na druhé straně. Myslím si, že v této oblasti nás čeká do budoucnosti velká zodpovědnost a doufám, že tento den bude určitým milníkem v historii eh, Evropského parlamentu jako důležitý okamžik eh, pro energetickou politiku. Pan Aleksandr Tamjanovič eh, ze Černé hory. Chvála vám, gospodine předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za zařazení na pořad jednání vašeho výboru toto důležité téma. Chceme také poděkovat panu Kopáčovi, tajemníkovi energetického společenství, za podporu. Takže zde poprvé my poslanci z kandidátských zemí, které zatím nejsou v Evropské unii, Děkujeme za to, že jste nám pomohli být v Evropském parlamentu a že zde můžeme jednat s poslanci Evropského parlamentu o této důležité otázce. A chci vám připomenout, že uplynulo deset let od podpisu dohody o energetickém společenství a je pravá chvíle, abychom projednali nový začátek a nový význam, který je třeba přikládat energetickému společenství širší evropské soustavě. A to odpovídá i snahám Evropské komise, Evropského parlamentu při definování úlohy Evropské unie a uplatňování nové energetické politiky, zejména z hlediska energetické bezpečnosti a nezávislosti. A i to bude užitečné pro celou Evropskou unii. V roce 2013 v Dubnu delegace Černé hory měla možnost poprvé být ve Vídni a poskytnout parlamentní rozměr práci energetického společenství a jeho sekretariátu. Mít tedy tuto možnost podílet se každoročně v červenci na připravení zprávy energetického společenství a to je velmi důležitý nástroj, když hovoříme o energetické politice v našem vlastním parlamentu a o snahách energetického společenství pro posílení funkce dohledu parlamentu a harmonizace legislativy. A to samozřejmě musí také jít cestou, kterou jsme zvolili dnes, tedy informování parlamentního schromáždění energetického společenství skrze posílení funkce dohledu. A také poskytnutí parlamentní dimenze bychom vyslali pozitivní signál pro energetické společenství v Evropě. A nemohu než vyjádřit očekávání, pokud jde o definování parlamentního schromáždění energetického společenství, posílení sítě v oblasti energie a vše, co spojuje členské státy Evropské unie s kandidátskými zeměmi, jako je Černá hora. Černá hora je kandidátskou zemí, která má naději, že bude jednou z prvních zemí, které se brzy stanou členy Evropské unie. A vyjadřuji očekávání, že takovéto jednání a výsledky takovéhoto jednání urychlí cestu těchto zemí do Evropské unie ze západního Balkánu. Tyto země se skutečně eh, zavázaly k evropské integrace a takováto jednání v Evropském parlamentu plně přispějí k tomu, co jsme říkali na začátku, k posílení energetické nezávislosti a energetické politiky Evropské unie. Děkuji vám za uspořádání tohoto setkání a věřím, že budeme mít ještě více možností jednat o těchto otázkách, o měňovací názory. Děkuji mnohokrát a není pan Besim Begaj z Kosova jako další. Děkuji mnohokrát, pane Busku, pane Kopači, vážení poslanci parlamentu ze smluvních stran. Je mi velkou ctí být zde dnes a hovořit o otázkách plných výzev, nejen z hlediska regionu, ale v celém světě. Hovoříme o energetice, o výzvách, kterým čelíme jako země, abychom vyvážili bezpečnost dodávek, dostupnost energie a spolehlivost energie. Často všechny z našich zemí postupují rychle v oblasti legislativní. Viděl jsem prezentaci pana Kopáče. Jsou však některé výjimky země z regionu postupují pozitivně a transponují legislativu podle třetího energetického balíčku a sdílím názor, vyjádřený během návštěvy pana Kopáče v Kosovu, že svým způsobem to bylo příliš brzy pro země, které se vyrovnávají s určitými výzvami, pokud jde o vyvožování všech tří složek, které jsem již uvedl. Nicméně Republika Kosovo dělá maximum ve smyslu transpozice. Zřejmě parlament schválí v červnu nezbytnou legislativu pro energetickou integraci a také pracujeme spolu se sekretariátem na představení regionálních projektů, které mají velký význam pro celý region. A již nyní máme spojení 400 KV s Albánií a to nám umožní optimalizovat a v budoucnosti integrovat energetické trhy, protože jsou v současnosti na tom úplně odlišně, pokud je o zdroje. Další projekt, ve který věříme a který bude mít význam, je nová elektrárna v Kosovu. Existuje nyní společnost ze Spojených států, která byla vybrána a my jsme Eh, otevřeli tedy technické poptávkové řízení a tato investice bude představovat jednu miliardu euro. Ale mezi tím, abychom splnili své úkoly regionálně, tak si myslíme, že propojení s Makedonií a dohody o přenosu energie z Makedonii a kogenerace v naší zemi by měly také nastat co nejdříve. A pro nás velkou výzvou je stále členství našeho regulátora a operátora přenosových sítí v ENCO. -E. Jak víte, během dialogu se Srbskem už jsme uzavřeli rámcovou dohodu mezi jediným provozovatelem, které by otvíralo členství v NCOE, což v podstatě znamená plné pokrytí trhu v Kosovu a vlastně vyřešení všech problémů, pokud je o přenos. Mechanismus řešení sporů, o tom se již hovořilo, byl jsem ministrem energetiky a během řešení sporů, pokud jde o kost a EMS, tak já podporuji myšlenku tohoto mechanismu, který by měl být povinný pro zúčastněné strany. A neměla by to být rada ministrů, což je politický postup a nemůžeme směšovat právní postup a politický postup. A závěrem bych chtěl říci, že zapojení parlamentu smluvních stran do energetického sekretariátu v podobě energetického schromáždění by umožnilo harmonizovat nejen tvorbu politiky na úrovni exekutivy, ale také na úrovni zákonodárných institucí v regionu. Ještě jednou jménem Kosova vám vřele děkuji za tuto možnost, kterou jsme dostali od Evropského parlamentu a děkuji i sekretariátu za podporu a práci, která byla odvedena v posledních deseti letech při umožnění integrace na energetický trh. Děkuji. Děkuji. Dohromady zde je 16 zástupců parlamentů ze smluvních stran z energetického společenství. A snad by chtěl vystoupit někdo další z vaší strany. Prosím, pokud vás mohu požádat, tak vy, paní třeba, můžete se představit, prosím. Dámy a pánové, jsem Olga Bruková a zastupuji zde Ukrajinu. Chtěla bych navázat na vděčnost a děkování, která jste zazněla. Jsme velmi rádi, že jsme zde a já jsem velmi ráda, že mohu informovat jménem země, kterou uvedl pan Kopáč jako zemi, která postupuje vpřed přes válku, která je na Ukrajině, přes velmi obtížné okolnosti. Pan Kopač referoval, že jsme přeli jednu z nejtěžších reform. Zahájili jsme tu reformu, pokud jde o vytvoření otevřeného trhu s plynem. Přijali jsme legislativu EU, která nás přivede blíže k EU a dá mnoho nových možností jak pro EU, tak pro Ukrajinu, pokud jde o změnu trhu s plynem na Ukrajině. Stále se zabýváme eh, hlavními legislativními změnami, pokud jde o nezávislého regulátora jako instituce a pokud jde o změny na trhu s elektřinou. A pro nás je velmi cené spolupracovat s EU, zejména s energetickým sekretariátem a vyjet nové politiky, které by přiblížily Ukrajinu k EU. Současně zde vidíme určité výzvy na naší cestě k tomu, aby naše země byla nezávislejší a efektivnější z hlediska energie. A jsme velmi znepokojeni tím, jak některé země uplatňují pravidla třetího energetického balíčku v dohodách s Gazpromem. Je evidentní, že Ukrajina jako jiné země EU chce diverzifikovat své zdroje, pokud jde o dodávky plynu. A vidíme určité hrozby nezávislosti Ukrajiny v některých dohodách, které brání Slovensku zvýšit reverzní toky na Ukrajinu a zpřístupnit některé plynovody směrem na Ukrajinu pro tedy reverzní tok plynu na Ukrajinu. Gazprom využívá některé právní zvláštnosti, aby bránil Slovensku v využití reverzního toku. Je zde, klous otázku, zda není zde nová úloha pro Evropskou unii a pro energetický sekretariat, aby nám všem pomohl při otevření trhu a uplatnění pravidel třetího balíčku pro všechny dohody. Takže ještě jednou vítáme podporu a rady všech zemí a jsme zde proto, abychom slyšeli více námětů, jak zajistit větší nezávislost našich zemí na jednom zdroji energie, ať už je to plyn nebo země, která dodává ten plyn. Děkuji. Very much, madam. Děkuji vám, madam. Děkuji. A teď paní Nikola Lavrinovič, chtěl bych říci, že Ukrajina předsedala tomuto společenství v minulém roce, 2013 předsedalo Srbsko a teď další řečník, prosím. Děkuji, jmenuji se Dragan Cuklev. Dragan Cuklev se jmenuji. Jsem členem komise pro energii v Makedonii. Děkuji vám za příležitost pohovořit k vám. Rád bych také hovořil o kritice sekretariátu energetického společenství vůči Makedonii za posledních pár týdnů. Tato kritika souvisí většinou s liberalizací trhu elektrickým proudem a plynem. Když kritika, která se týká trhu plynem, zazněla, tak bych řekl, že Makedonie splnila všechny povinnosti, plynoucí z druhého energetického balíčku, které s plynem souvisí a závazky třetího energetického balíčku jsou součástí legislativy, která byla poslána k posouzení sekretariátu energetického společenství. Co se týká kritiky, vůči završení liberalizace trhu elektrickým proudem. Makedonie provedla tuto liberalizaci v několika krocích a bude uskutečněna v průběhu nadcházejících pěti let. Bez ohledu na to, Makedonie má víc než 45 trhu elektrickým proudem již liberalizovaných. A v souladu s dostupnými informacemi je pět dodavatelů elektrického proudu a šest licencovaných poskytovatelů, což znamená, že máme velice dobré podmínky pro fungování trhu. Nejenom, že jsme přijali legislativní rámec pro liberalizaci trhu, my jsme zatím se, nejsme v situaci, kdybychom měli proto vhodné podmínky. Završení liberalizace trhu elektrickým proudem zahrnuje také liberalizaci trhu elektřinou pro domácnosti. Nejenom Makedonie, ale i jiné země v našeho regionu mají v otázce cen energií pro domácnosti situaci takovou, že pro domácnosti jsou ceny výrazně nižší než pro jiné spotřebitele. Nároky na distribuci jsou však pro tyto spotřebitele nejvyšší, náklady jsou pro ně nejvyšší. Abychom dosáhli realistickou cenu energie dodávané do domácností, budeme muset čelit mnoha problémům. A ten proces nebude nijak krátký, bude to proces dlouhodobý. A proto Parlament Makedonské republiky se rozhodl, že ta liberalizace bude probíhat postupně, protože je tady velká hrozba, že by došlo k růstu cen elektrického proudu a to by mělo dopad na životní úroveň populace. To neznamená, že Makedonie se vzdává liberalizace trhu elektrickým proudem, ale hodláme to udělat postupně a ten postup závisí na spotřebě. na spotřebě těchto spotřebitelů v minule, minulých letech. Co se týká spolupráce s ruskými partnery, tak to neznamená že bychom snad nedodržovali druhý a třetí energetický balíček, co se týká trhu plynem. Naše spolupráce s ruskými partnery se týká pouze budování velkého produktovodu, který plně vlastní Makedonská republika. Tato stavba je, probíhá v souladu s dohodami, které platily ještě za dotrvání Jugoslávie. Další řečník, prosím, abyste se nejprve představil. Jmenuji se Kola Lavrinovič, zastupuji Bosnu a Hercegovinu. Pane předsedo, dovolte, abych vás nejprve pozdravil. Člen naší delegace tady je pan Karič. Většina z vás ví, že v Bosně a Hercegovině máme komisi, máme dvoukomorový parlament, pan Karič je z, jednoho, z jedné komory, já z druhé. Chci se omluvit, že předsedové tu býti nemohou, pan Momčilo Novakovič a pan Radvanovič, ale my se pokusíme je nahradit a budeme je samozřejmě informovat o výsledcích dnešní schůzky. Jsme velice rádi, že dnes s vámi můžeme hovořit o tomto důležitém tématu. Jak řekl makedonský kolega, tak byly předmětem kritiky. My nechceme na tu kritiku dnes tady reagovat. Jistou reakci již kolegové dostali. Pravda je, že problémy jsou velice vážné, ale vaše ochota a připravenost nám pomáhat je pro nás velice důležitá. Doufáme, že to bude pokračovat. Náš parlament byl konstituovan v říjnu minulého roku říjnu u nás došlo k volbám, já jsem nový poslanec, stejně jako pan Kadič. A jsou tu určité věci, které jsme viděli poprvé. Musím říct, že nám chybí jistá míra kontinuity. Máme v Bosně a Hercegovině problémy. Máme problémy v této sféře života. Jsem přesvědčen, že o tom víte. Být součástí Evropské unie je naším cílem. Všechno, co děláme, děláme proto, abychom toho dosáhli a děláme to v dobré víře. Chceme zavádět specifická opatření, abychom tohoto cíle mohli dosáhnout. až vstoupí v platnost stabilizační dohoda, tak to nám pomůže, pomůže to našim politickým vůdcům k tomu, abychom se do těchto procesů zapojili výrazně víc. Pan Kadič a já eh, jsme velice spokojeni s příležitostí, kterou máme jako poslanci řešit tyto věci, reagovat na výzvy a úkoly ten půl rok, co jsem poslancem parlamentu, se mi dostalo informací z různých úrovní vlády s různými závazky a povinnostmi. Oni nás měli, povi- měli povinnost informovat, ale neučinili tak. Takže my jako poslanci jsme ty závazky nemohli implementovat. Chtěl bych vám poděkovat za příležitost hovořit eh, této budově svým jménem, jménem pana Kadeče a prosím vás o další trpělivost vás i ostatní smluvní strany. Doufejme, že v budoucnosti budeme efektivnější, než jsme byli do posu. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Pan Nikola Lavlínovič zastupuje Bosnu Hercegovinu. To znamená, že vy, vy zastupujete budoucí předsednictví energetického společenství, protože příští rok v roce 2016 bude s předsednickou zemí tohoto společenství Bosna Hercegovina. Ještě někdo se hlásí ke slovu? Prosím, madam, máte slovo. Prosím, abyste se představila. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě hlubokou ctí, že tady dnes mohu být. Kolega z Makedonie vám poskytl podrobné informace o tom, jak situace v Makedonii vypadá. Já do větších podrobností nepůjdu, ale co bych chtěla říct, že se hlásíme k povinnosti splnit závazky plynoucí ze smlouvy. Makedonie nerezignovala na splnění těchto požadavků. Odložili jsme to, za to bylo dobře nebo špatně, to tady nebudu probírat. Nebudu popisovat stávající situaci v Makedonii. To, co řekl pan Kopač, je to komplikovaná situace, ve skutečnosti je velice komplikovaná. Chtěla bych vyslovit svou podporu myšlence ustanovení parlamentního výboru pro energii, energetiku. Možná, že je záhy hovořit o podrobnostech. Chtěla bych eh, předložit drobný návrh, k němuž by se mohlo přihlížet, až doba nazraje. Pokud by byl víc než jeden člen za každou zemi, tak by tam měl být člověk z vlády a z opozice, tak, aby byla zahrnuta inkluzivita, aby postupovaly reformy, aby se pracovalo společně, tak, aby veřejnost vnímala míru potřebnosti těch reform. Jde také o to, abychom z toho mohli profitovat všichni. Děkuji vám. Děkuji vám. paní Noroality, Děkuji vám za vaše poznámky. A ještě někdo se hlásí ke slovu? Prosím, máte slovo. Stefan Kriange z Moldavské republiky. Vážení poslanci, vážený pane předsedo, Vážený pane Kopači, dovolte, abych vyjádřil nejprve svou vděčnost za to, že se mi dostalo cti být v těchto prostorách a zastupovat zde Moldavskou republiku. Nejprve bych chtěl vyjádřit vděčnost za podporu, které se mé zemi dostává především ze strany členských států Evropské unie. A chci poděkovat i Rumunsku, protože Rumunsko nás podporovalo a pomáhalo nám vytvořit národní plynovou síť jako alternativu k té síti, která teď existuje z východní strany. Chci poděkovat našim kolegům z Ukrajiny za podporu, kterou nám poskytli v oblasti energie elektrické. Také chci zmínit i podporu, které se nám dostalo ze sekretariátu energetického společenství, tak abychom mohli přizpůsobit svou legislativu třetímu energetickému balíčku. Republika Moldova zůstává na cestě integrace této legislativy. Pro rok 2015 doufáme, že dojde k přijetí parlamentem, přijetí důležitých zákonů, které by byly harmonizovány s evropskou legislativou a které se týkají plynu, obnovitelných zdrojů a dalších oblastí ve srovnání s dalšími smluvními stranami. Moldavská republika nemůže implementovat energetický trh s plnou konkurenceschopností, aniž bychom vybudovali infrastrukturu. Velice specifická situace Moldavské republiky a geopolitická situace v oblasti působí problémy s dosažením těchto cílů. Přesto Moldavská republika, jak zmínil pan Kopač, postupuje dopředu a demonstruje svou ochotu splnit požadavky Evropské unie. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí ke slovu? Ještě někdo chce pohovořit? Nevidím nikoho, tak bych chtěl požádat pana místopředsedu, pana Ransdorfa, nebo je někdo, kdo by z kolegů poslanců Evropského parlamentu chtěl pohovořit. Kolegové, paní Kapl, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane řediteli Kopači, milí kolegové ze státu západního Balkánu, děkuji, že jste přišli k nám. Je důležité, že máme možnost tady si vyměnit informace. Hovoříme o deseti letech existence energetického společenství. V únoru tohoto roku jsme v Ankaře vedli rozhovor s tureckým ministrem energetiky tam se hovořilo především o interkonektorech, což je pro Evropu velice důležité téma. Je to stejně důležité téma i pro západní Balkán. Je potěšující slyšet, jak se snažíte implementovat evropskou legislativu v oblasti energetiky. No, obdivuhodné je, kolik zemí dnes už realizovalo třetí energetický balíček. Moldava se pokusí uh, během roku 2015 implementovat ten třetí energetický balíček. Mohu říct, že někteří členové Evropské unie zatím třetí energetický balíček eh, neimplementovali, takže vám patří velká pochvala. Pro vaše země je to bez pochyby důležité, ale důležité je to i pro Evropskou unii eh, Dáma z Ukrajiny hovořila o tom, že je důležité naučit se, jak být soběstačný, jakým způsobem postupovat. My zítra budeme schvalovat zprávu buď ji schválíme, nebo možná také ne, ale spíš doufám, že ano, zprávu kolegy Saudargase o evropské strategii energetické bezpečnosti. Umím si představit, že by bylo možno tu zprávu pak přeložit i do vašich jazyků, to by mohl být prostředek, který by připadal v úvahu pro případné, úva, pro případné otázky, jak být v oblasti energie nezávislý. Opakovaně se hovořilo o důležitosti ustanovení parlamentního schromáždění. Paní kolegyně řekla, že by bylo důležité, aby tam byli zástupci vlády i opozice. Já si myslím, že je to velice dobrá myšlenka. Právě v oblasti energetiky je potřeba mít, aby ty státy byly soudržné, aby se navzájem vláda a opozice podporovaly. Jsem ráda, že se to ubírá tímto směrem a jsem si jista, že pan předseda Buzek se zasadí o to, aby to parlamentní schromáždění vzniklo co nejdříve bude možné. Krátce ke zprávě, kterou prezentoval pan předseda Kopač Eh, ta zpráva popravdě konstatuje, že Evropská unie zatím neplní všechny cíle v oblasti energie, energetické bezpečnosti. To není možné bez úzké spolupráce se zde přítomnými evropskými státy. Toto energetické společenství není důležité jenom pro ty státy, ale je to důležité i pro Evropskou unii. Pro Evropskou unii je to důležité úplně stejně jako pro ty smluvní státy. A já jsem velice ráda, že dnes u příležitosti toho desetiletého výročí spolu můžeme hovořit. Koncem eh, srpna se ve Vídni bude konat další dialog a jsem velice ráda, že se nám podaří snad rychle postupovat směrem k rozšíření energetického společenství. Děkuji. Děkuji. Pan Ransdorf, náš místopředseda, prosím vás o vaše poznámky. Děkuji, pane předsedo. Nedávno Aleksandr Novák, ministr energetiky Ruské federace, řekl, že Ruská federace nemůže předpokládat nebo odhadovat využití produktovodů přes Ukrajinu do Evropské unie po roce 2019 a že Evropská unie bude moci využívat tureckou větev. Můžete nám prosím říct něco víc k tomuto bodu? Je evidentní, že produktovody skrz Ukrajinu budou eliminovány a je možné, že budeme mít náhradu přes tureckou větev. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nevidím, že by se ještě někdo hlásil, tedy je čas pro ředitele sekretariátu ve Vídně, aby odpověděl prosím na otázky a sformuloval své závěrečné poznámky. Prosím, pan Kopač. Děkuji, pane předsedo. Zazněly tři otázky eh, nebo komentáře. První od eh, ukrajinské eh, zástupkyně, která zmínila určitý problém, kterému Ukrajina čelí, a to, že eh, produktovody na hranicích s členskými státy EU, že se s nimi nezachází stejně jako s těmi, které vedou mezi členskými státy navzájem nebo členy energetického společenství. Ano, to je problém, skutečný problém. Eh, smluvní strany eh, energetického společenství jsou plnými členy Eh, širšího evropského plynového energetického trhu, eh, i když v některých případech se s nimi nezachází zcela stejně, pokud jde o to propojení, jako s členy Evropské unie. Není to úplně stejné, jako jak spolu zachází oni mezi sebou. A proto minulý rok ministerská rada přijala určitou notu, eh, která tyto interkonektory vlastně formálně uvedla na stejnou rovinu. Takže právně ty věci jsou ošetřeny, ovšem v praxi stále ještě dochází k určitým problémům. Eh, sekretariát energetického společenství bohužel tyto věci nemůže řešit přímo, protože na to nestačí naše kompetence. My eh, nemáme kompetence na nic, co se týká členských států Evropské unie. Spolupracujeme ovšem s komisí a informujeme je i o takových problémech, a toto není jediný eh, problém. Byl tady také další, který se týkal propojení plynovodu mezi eh, Ukrajinou a Rumunskem. A komise s námi spolupracuje a společně řešíme tyto problémy a také doufáme, že se nám podaří je úspěšně vyřešit. Druhá připomínka eh, člen eh, makedonského parlamentu byl poněkud kritický k našemu eh, sekretariátu. Eh, my jsme tam také měli určitou kritiku vůči Makedonii, eh, protože oni dostatečně rychle neotevřeli svůj trh s elektřinou. Mnohé evropské členské státy se pouští do plné liberalizace, ale je tady asi ještě 15 evropských zemí, které regulují ceny pro konečné spotřebitele. Eh, buď to dělá vláda nebo regulátor, ale eh, bývalá makedonská eh, Jugoslávská republika Makedonie, ty to pouze tedy regulovaly ty ceny, to by nebylo nic mimořádného, protože pouze regulované ceny, nebo tam se to jaksi reflektuje v těch nákladech, Ovšem měli tam také ustanovení, že zákazníci nesmí využívat svého eh, jejich dodavatele, takže během pěti let nebylo možné vybrat si dodavatele. A to je přitom základní právo evropské hodnoty právě vychází z této možnosti vybrat si dodavatele. A takový případ nebo tento případ tam to bylo velmi eh, jednoznačně porušeno. A to eh, samozřejmě muselo být vyřešeno. My jsme začali, eh, spustili jsme postup pro porušení pravidel a samozřejmě, mm, že my jsme vždy rádi, když můžeme chválit. Ovšem, smlouva nám ukládá i úkol plnit určitou dozorčí funkci nebo policejní <laughs> funkci, takže my musíme, když něco nefunguje, zahájit příslušný postup. Nelíbí se nám to, ale je to zapotřebí. To jsme také veřejně vyjádřili. A samozřejmě, že jsme eh, tím nějak nezvýšili naši oblíbenost. Eh, třetí připomínka pana Ransdorfa o, tom, o, turke, o té turecké větvi plynu nebo ropovodu a tady e, to teoreticky všechno vypadá velmi velkolepě, nebo eh, prochází tam různé informace, ovšem v praxi tam je potřeba to podložit něčím hmatatelným. Eh, ten Turkish Stream to je zatím pouze ve formě uh, vize, zatím tady není žádná dohoda a není možné to vybudovat v tom rámci časovém, jak to bylo původně řečeno. Možná, že tam něco bude, ale pouze na 15 miliard kubických metrů. To bude horní hranice kapacity a to je množství, které je v tuto chvíli eh, převáděno Ukrajinou do Turecka pro jejich interní spotřebu. Možná, že eh, to takto Eh, obchvátí Ukrajinu nebo půjde to okolo Ukrajiny, ale jenom v, tom, v této kapacitě. A pouze velké množství plynu, které teče od Ruska do Evropu, eh, do Evropy, to poteče přes Ukrajinu i po roce 2019, eh, i 2025 a i po roce 2030. Podle mého přesvědčení mnohé z těchto dohod jsou velmi dlouhodobé, Ehm, mezi Gazpromem a evropskými společnostmi a jsou tam velmi striktní ustanovení, že tento plyn musí být dodán, musí být převzat a to i v Ukrajině. Gazprom by rád tyto smlouvy změnil, i když by eh, tady byl nějaký produkt přes Turecko, přestože on tam tady nebude bez toho to všechno zůstává pouze v rovině pohádek a tady je potřeba opravdu, aby se to <laughs> zhmotnilo a my musíme mít nohy na zemi, takže já tady nemyslím, že by se tady eh, staly nějaké velké změny. Ukrajina eh, transponovala třetí energetický balíček, je to spolehlivá transitní země, je transparentní, zveřejňuje eh, všechny údaje o průtoku plynu eh, na té eh, platformě pro transparentnost a respektuje evropská pravidla. A já si myslím, že to je nejlepší záruka pro další bezpečnou dodávku energie přes Ukrajinu z Ruska žádná ta turecká cesta a tak dále, to bych zatím nebral v potaz. Děkuji vám ještě jednou za tuto úžasnou příležitost. Já si myslím, že toto je pouze začátek dlouhého procesu a tím, že se střídí to schromáždění, tak se budeme spližovat Eh, Evropě. Zároveň se ty vztahy budou prohlubovat a vytvoříme ne, nejen celoevropský energetický prostor, ale i jiný prostor, který nám všem pomůže. Bude nápomocný evropským občanům a i těm, kteří jsou v nejbližším sousedství. Je to situace, která přinese prospěch všem já si myslím, že to tak bude. Děkuji panu profesorovi Buskovi za to, že celý ten proces řídí, nejen dnes, ale platí to pro celý ten proces. Ten proces mětí energetické společenství na stálou celoevropskou organizaci, která se zabývá nejenom eh, energetickými úkoly. Děkuji, pane eh, řediteli a je pravdou, že jsem desítky hodin minulý rok v roce 2014 tedy strávil tím, že jsme diskutovali o budoucnosti energetického schromáždění, eh, tedy společenství, společně se skupinou expertů z některých evropských zemí. Bylo to Rakousko, Itálie, Francie, Srbsko, Eh, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Ukrajina. Všichni měli své zástupce v této skupině a byl tady jediný problém, který jsme se zabývali, a to je budoucnost energetického společenství a spolupráce s Evropskou unii. Všichni říkali, ano, to je to nejdůležitější, chceme vytvořit situaci, která bude příznivá pro všechny strany, která přinese úspěch všem. Eh, v roce 2016 bude konec prvního období eh, té aktivity, to začala v roce 2006. A je tady celá řada návrhů pro eh, smluvní strany energetického společenství eh, na různé úrovni, na ministerské úrovni se můžete rozhodnout, anebo některé z nich, pokud tam je vnímána možnost něco takového zavést, tak je možné přijmout nějakou novou eh, dohodu eh, o energetickém společenství. Vím, že to není zase až tak jednoduché, ale všechny ty kroky, eh, které učiníte, ten třetí energetický balíček, ten je důležitý i pro členské země EU a je to velmi dobrý návrh a všechno je ve vašich rukou. Záleží na vás, jak daleko budete chtít zajít při vytváření eh, eh, vnitřního energetického eh, trhu, společného trhu pro celou Evropu. Naším společným cílem je vytvořit energetické společenství ne pro 28 členských států Evropské unie, ale pro minimálně 36 zemí Evropy. Energetickou unii společenství, protože my musíme úzce spolupracovat se sousedy. A vy to také potřebujete, to je zřejmé a samozřejmě jste to přání také vyjádřili. Je to tedy velmi plodné setkání. Jsem potěšen, že jste připraveni pokračovat. Si přejete kontinuitu a přeji vám mnoho štěstí ve vaší další cestě a pro všechna vaše rozhodnutí. Bude to užitečné pro vás. Já mám zkušenosti eh, z nedávné historie mé z vlastní země. Vím, že to je velmi přínosné pro tu konkrétní zemi, ale i pro Evropskou unii. Děkuji vám, pane řediteli, za vaši prezentaci a vám všem děkuji za to, že jste se eh, chopili slova a že jste přišli mezi nás. Takže těším se na příští setkání. Děkuji. OK, dear friends, milí přátelé, z výboru ITRE další bod je velmi důležitý, jak víte, a pan místo předseda Evropské komise s námi bude za několik minut. Takže neopouštějte sál a v poklidu vyčkejte asi 5-6 minut, až se dostaví. Prezentace digitálního jednotného trhu. Tentokrát je to digitální jednotný, jednotný trh. um, introductory day. Uh, dear colleagues, uh... Milí kolegové, dámy a pánové, po krátké přestávce někteří kolegové sice zmizeli, ale snad se brzy vrátí, protože jde o přestávku a tak každý si může odskočit. A já jsem velmi rád, že slyšíme o dlouho očekávané digitální strategii pro jednotný trh, která byla nezveřejněna. A místo předseda Ancip je mezi námi. Evropa potřebuje dosáhnout digitální unie. Je to náš úkol. A digitální jednotný trh je krokem správným směrem. A digitální ekonomika se neuvěřitelně rozšiřuje a je třeba tuto otázku naléhavě řešit. Nová pracovní místa a snížení nákladů na veřejnou administrativu. To vše musí postupovat rychle a náš výbor ITRE byl po řadu let velmi angažovan v této věci a odpovídá za IKT, za telekomunikační balíček a za veškeré nezbytné otázky v digitálním programu, v digitální ekonomice. My musíme získat zpět statut světového lídra v oblasti IKT a musíme také zajistit, aby odvětví telekomunikací se stalo páteří digitální ekonomiky ve společnosti. Je to nezbytné pro naše malé a střední podniky, pro podnikatele, ale pro občany zejména. Evropský průmysl by měl úspěšně zvládnout přechod k průmyslu čtvrté generace, aby tato ekonomika byla udržitelná. A tím by Evropa získala konkurenční výhodu. Takže, pane místo předsedo, jsme velmi rádi, že se setkáváme právě dnes a chceme vás požádat o váš úvod. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, zaprvé bych chtěl vám chtěl poděkovat za tuto možnost uvést strategii pro digitální jednotný trh právě v den, kdy byla schválena. V duchu konstruktivní spolupráce komise spolu s, se všemi kolegy a spolu s vámi v Evropském parlamentu. A jsem také rád, že schvalujeme realistickou cestovní mapu, abychom spolupracovali v následujících čtyřech letech a půl. Veškeré kontakty byly jednomyslné, co se týče vyhodnocení významu digitálního jednotného trhu a význam ekonomického růstu je uznáván všemi. A budoucí politiky by měly umocnit kreativitu, chránit občany a data a také zajistit konkurenceschopnost. Měli bychom se zbavit eh, dlouholetých překážek a vytvořit příležitost pro společnosti, aby mohly využít eh, trhu 500 milionů občanů bez diskriminace a omezení. To se nestane přes noc. Vytvoření digitálního jednotného trhu a příslušné strategie by mělo být prostorem právě pro toto, tím, že se soustředíme na tyto politické pilíře lepší dostupnost pro spotřebitele a podniky ke službám v celé Evropě. Za druhé, pro digitálně jednotný trh, aby řádně fungoval, musíme mít vysoce kvalitní infrastrukturu, která bude plynule fungovat v celé Evropě. A také musíme vytvořit správné podmínky v okolním prostředí konečně maximalizace potenciálu růstu pro digitální ekonomiku. Digitalizace průmyslu je důležitá pro podporu růstu, pro startupy a pro inovace. A dnes se pokusím se soustředit na následné kroky u druhého a třetího pilíře. Ale zaprvé chci říci několik slov o TSM existuje jedinečná možnost přinést konkrétní výsledky u roamingu a měli bychom o to přijít. Pokud je o koordinaci spektra, je to hlavní priorita a je třeba ji zakotvit v jednotném trhu a v příslušné strategii. Lepší využití spektra a více automatizovaných aut a několik dalších příkladů. Značně jsme inovali a transformovali jsme tradiční podnikatelský model. Avšak existuje řada obav u platform, jako je kontrola dat, přílišná pravomoc při vyjednávání a sdílení ekonomických platform, obvinění z obcházení bezpečnostních a sociálních legislativ na národní úrovni. Než se zavážeme ke krokům komise, otevře hloubkovou analýzu úlohy platform. Průmysl je jedním z pilířů evropské ekonomiky. 2 miliony podniků, 33 milionů pracovních míst, čtvrtina veškeré evropské přené hodnoty a 60 růstu produktivity. Využití vyspělých eh, digitálních technologií je, je nízký, víc než, méně než 2 plně využívají všech digitálních příležitostí. 41 podniků vůbec nevyužívají tyto technologie. Průmysl 4.0 se týká dat, senzorů, konektivity a internetu, ale také norem a interoperability. Společné technické normy a nové technologie musí spolupracovat v jednotlivých odvětvích přes hranice a mezi odvětvími. Komise navrhne integraci a normalizaci jako cestu k urychlení nástupu základních služeb, přepravy, energetiky a zdravotnictví, tedy internet věcí. A existuje zde obrovský potenciál pro nárůst flexibility, efektivity, produktivity a konkurenceschopnosti ve všech ekonomických odvětvích. Internet, osobní elektronické prostředky, senzory, družice, drobné předměty a průmyslové stroje generují přes 1,7 miliardy bitů dat každou minutu každý den. Ale musíme zajistit, že tato data jsou řádně chráněna a až potom budou lidé a společnosti plně věřit službám online a budou je s důvěrou využívat. Vycházet z, ze struktury na ochranu dát Evropské unie a navrhneme iniciativu pro volný tok dat v rámci jednotného trhu. Budeme řešit omezení umístění, využití a přístupu k datům. Pokud je o zabezpečení sítí, navrhneme vytvoření partnerství veřejného soukromého sektoru týkajícího se technologií kybernetické bezpečnosti. A pokud myslíme vážně digitalizaci naší ekonomiky, naší společnosti, je zásadní, abychom také podporovali e-government. Digitální jednotný trh a příslušná strategie se týkají také modernizované veřejné zprávy, která má dosáhnout interoperabilních veřejných služeb mezi členskými státy. Chceme, aby podniky se šířily jednodušeji v celé Evropské unii. Podporuji inkluzivní digitálně jednotný trh, kde občané a podniky mají nezbytnou kvalifikaci a mohou využívat provázané a mnohojazyčné elektronické služby od e-governmentu až po elektronické zdravotnictví. Komise bude řešit i kvalifikaci v digitální oblasti jako klíčovou součást svých iniciativ v oblasti odborné přípravy a kvalifikace a předloží také nové akční plány pro e-government v roce 2016 až po rok 2020. Pokud vzhledem k omezení časem nebudu zabíhat do podrobností u těchto iniciativ, které jsou naplánovány v prvním pilíři digitálního jednotného trhu. Je samozřejmě důležité zmínit přínosy této strategie pro spotřebitele, co se týče přípravy jednoduchých přezraničních smluv a příslušných pravidel. Několik slov k modernizaci pravidel autorského práva, aby lidé měli online přístup k digitálnímu obsahu v celé Evropské unii. A bude možné tedy reagovat rychle na potřeby spotřebitelů a za, zabráníme také geografické blokaci. Zabráníme diskriminaci na základě pobyt, místa pobytu a lokalizace a nebudeme přijímat aby fyzický svět v digitálním, nebudeme to přijímat ve fyzickém světě, ale ani v digitálním světě. Děkuji vám za pozornost a nyní je na čase odpovídat na otázky. Já jsem k tomu plně připraven. Děkuji vám mnohokrát, pane místo předsedo. A nyní přistoupíme k vyjádření zástupců politických skupin a nejdříve zástupce EPP, paní Del Castillo Vera, naše zpravodajka k telekomunikačnímu balíčku. Pane místo předsedo Ancipe, vítáme vás v našem výboru. Dnes je to zcela zvláštní den. My zde jsme zažili eh, prezentaci Evropské strategie pro digitální trh. Mám pocit, jako by to bylo včera když jste předstoupil před náš výbor a hovorili, hovořili jsme o tomto tématu. Vy dnes předkládáte návrh, výsledek práce komise a zahrnuje to veškeré základní prvky, které mají zajistit rozvoj digitálního evropského trhu. A je to skutečně faktor, který umožní zajistit, aby digitální ekonomika v Evropě se rozvíjela a aby byla na světové úrovni konkurenceschopná. A za tímto účelem je třeba, aby existoval právě tento kontext, tento rámec, což je tedy digitální jednotný trh, je třeba ukončit roztříštěnost, která brání takovéto přejitosti, kterou má před sebou Evropská unie v celosvětovém kontextu. Nebudu zabíhat do všech podrobností, celá řada návrhů je obsažena textu komise. Nemůžeme to srovnávat eh, s tím, co zde bylo v minulosti. Myslím, že je to velmi zajímavý pokus zareagovat na vývoj, který zjišťujeme v digitální oblasti. Hovořím o ekonomice, ale i společnosti a myslím, že je nutné postupovat s naléhavostí. Chci vám poděkovat, protože jste prokázal velkou míru podpory pro tento záměr zejména z hlediska toho, co už jsme naplánovali, což byla taková předehra. U všech nezbytných akcí do budoucnosti máme skutečně jedinečnou příležitost a parlament je skutečně angažován v tomto procesu. A věřím, že rychle dostáhneme výsledků. Chtěla jsem jenom potrhnout jednu věc. Je to sdělení, které pro mě je zásadní. Při aplikaci tohoto procesu jeden proces je důležitý. Je velmi důležité dbát toho, jak budeme postupovat. Musíme také dávat pozor na čas, protože tyto projekty jsou dlouhodobé, je potřeba předběžných studií, je potřeba konzultovat, ale potom při procesu rozhodování, když budeme vyjednávat s radou, to vše trvá velmi dlouho. A pokud, jde o, pokud to bude směrnice, tak i to celé se prodlouží, protože dlouho potrvá realizace. A to není v souladu s rychlostí, s jakou se vyvíjí digitální svět. Takže v míře možné, aniž bychom zapomínali, že to je trvalý proces, věřím, že by bylo velmi dobré takto postupovat a končím tím, že by bylo dobré, kdybychom se mohli soustředit na následující otázku. Existují různé iniciativy, je třeba se zmínit dotknout jednotlivých aspektů a jakmile budou nastartovány, tak by mohly představovat rozhodující pomoc pro to, aby digitální evropský trh šel ku předu. Například směrnice o trhu telekomunikačních služeb. To trvá velmi dlouho a bude třeba z toho vytáhnout některé prvky abychom měli možnost rozhodovat. Děkuji. Další řečník, pan Komplan Natry za SAD. Děkuji za prvé. Myslím, že to bylo pozitivně a líbí se mi, když pan komisař je nadšený z takového tématu. A jedna poznámka. My jsme si všimli, že vy budete zde a Ottinger je v IMKU, takže my si vyslechneme některé další podrobnosti, pokud je máte, ale máme to na programu. Musíme skutečně prosazovat modernizaci národní administrativy i evropské administrativy, takže e-government je velmi důležitý a zajímavý a vím, že Estonsko se také zabývá elektronickým podpisem, takže kdyby Evropa postoupila tak by to bylo dobré. Elektronická demokracie, i to je třeba zmínit, to nezaznělo. A když hovoříme o digitalizaci a celé ekonomice, je třeba zajistit přístup pro každého občana, technický přístup, tedy infa, investovat do infrastruktury. A potřebujeme i některá pravidla pro investice do infrastruktury, aby se to netýkalo pouze centra měst, ale i odlehlých oblastí venkova a těch nejodle, periferních oblastí. A měli bychom se jako politici také zabývat takovými pravidly, aby to bylo užitečné pro všechny. Vzdělávání, to také zaznělo v dokumentu, jak zahrnout různé, různé skupiny osoby s postižením a podobně. Tedy některé pokyny jsou potřeba i v tomto směru pro členské státy. Moje první priorita a obava je, aby Evropa byla v popředí, tak jak jsme byli, ale u 4G to tomu tak nebylo a musíme se podívat na těch dalších skocích. Pokud je o reformu spektra, ne sdílím tento názor na 100%, ale je třeba, aby se regulace tedy posouvala. A regulace a harmonizace v EU je v řadě oblastí v pořádku, ale musíme si být vědomi potřeby posouvat regulaci rychle a pokud je o standardizaci, normalizaci a oblast e, průmyslových patentů, tak i to je zde velmi důležité. Děkuji. Děkuji za vaše vyjádření. Další pan Evžen Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, za, za slovo a také se připojuji ke kolegům s eh, poděkováním a beru toto návštěvu pana místo předsedy za velmi důležitou v době, kdy vlastně eh, dostáváme na stůl eh, první, první větší draft představy komise. Já myslím, že všichni velmi dobře chápeme a dnes je to už po druhé, kdy hovoříme o velkém významu eh, digitálního jednotného trhu, o obrovské, obrovských možnostech, eh, které, které tento trh vyrábí a jsem rád, že i komise eh, a pan komisař klade důraz na právě i odstraňování bariér, které se mohou v té oblasti objevat i z zvýšené regulace, která může, může i brzdit některému rozvoji. Jsem i rád, že se objevuje na stole nový pohled na, nebo příslib nového pohledu na harmonizaci spektra, protože víme, že ten první, první pokus byl odmítnut nebo do, došlo k problémům. Věřím, že se tady pod, podaří najít takový systém, který, eh, který otevře spíš eh, ten biznis, který se v tomto a možnosti, které eh, v tomto se nabízí. Trochu se přiznám, že Eh, možná mě chybělo, možná je to příliš velký detail, ale to, co říkal pan komisař, a s tím velmi souhlasím, o dalším rozvoji eh, celé digitální agendy bude rozhodovat eh, míra důvěry, kterou v něm budou vkládat sami lidé, občané, ale i samozřejmě biznis, protože od bezpečnosti a důvěry se vše odvíjí. To, co mě tam právě trochu chybělo, je možná i Eh, trochu jiný pohled na agentury, které má k dispozici Evropská unie, to znamená ENISA, která je tím místem, které by mělo napomáhat a na té unijní úrovni možná více využívat, abychom, eh, abychom měli nástroj, který už je k dispozici, ale je otázka, jestli nepřistoupit z jiného pohledu. Eh, myslím si, že tady je potřeba co nejvíc využívat právě Eh, unijních systémů, které před námi jsou jako určitá součást nebo nad, nadstavba eh, digitální, celého toho digitálního biznisu. To jsou určitě i možnosti, které bude otevírat, eh, budou otevírat systémy jako Galileo, jako Kopernikus, protože to jsou další obrovské zdroje informací, které prozatím startují, ale možná by bylo na uváženou, jestli nepodpořit nové aplikace, které zvýší konkurenceschopnost právě Evropy ve využívání tohoto kosmi, těchto kosmických systémů. Ještě jednou děkuji a těším se na právě spolupráci v této oblasti, která otevírá obrovské možnosti konkurenceschopnosti Evropy jako takové. Děkuji, pane komisaři a pane předsedo. Děkuji panu za odpověď. And the next speaker, Madame Callas. Dalším řečníkem paní Kalas za ALDE. Děkuji. Za prvé chci pogratulovat panu místopředsedovi Ancipovi. Liberálové vás podporovali a jsme si dobře vědomi toho, že tady byl tlak na ochranu stávajícího stavu oproti změnám. Digitální inovace musí být ambiciozní a taky to vyžaduje od komise, aby hrála roli v tom, že bude ukazovat na inkonzistence členských států. Mnohé státy mají digitální agendu a digitální strategie pro startupy, ale když přijde na utváření nějakých měřítek pro tyto firmy, když jde o evropskou úroveň, tak tam dochází k blokaci těch změn. To znamená, že je tady potřeba dát těm větem, ráz, věcem rázný impuls k pohybu dopředu. Vítám fakt, že jste odolali volání po regulaci. Jak víme, jde o to chápat, jak se věci mají a jak k ním přistupovat neměl by být na řadě protekcionismus, ale férová hospodářská soutěž v digitálním sektoru. Vaše pozice místo předsedy vám poskytuje unikátní možnost vyvinout politiku, která bude vstřícná vůči inovacím. Něco, co nemůžeme schválit, je pevnost Evropa, protože víme, že internet je globální co se týká trhu s kulturním obsahem, tak jsme rádi, že chcete status quo zmínit. Obava, kterou mám, je komentář komise Ettingera na tiskovce, kdy řekl, že potřebujeme rovnováhu mezi uživateli a tvůrci. Tedy chování lidí se změnilo, to musíme vědět. Každý autor je zároveň uživatelem. Každý uživatel může být autorem tím, že bloguje, vkládá obrázky, videa. Musíme tedy si být vědomi této změny. Co se týká ekonomiky dat, tak tady máme značnou fragmentaci trhu a musíme mnohé bariéry odstranit. O tom jsme hovořili i dnes ráno. Americká vláda hovořila o tom tématu big data, velkoobjemové data, velkoobjemová data, tak aby lépe eh, chápala, lépe mohla reflektovat změny. Tak, abych eh, to uzavřela. Já teď budu hovořit estonsky. My jsme využili své digitální revoluce tak, abychom podpořili svou ekonomiku a naše digitální revoluce eh, vedla k tomu, že máme i digitální parlament. Myslím, že by se to mělo udělat i jinde. Doufám, že se nám to podaří a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Merci. <laughs> Vielen Dank. Ähm, já. Děkuji. S velkým eh, zájmem jsem sledovala, co tady zaznělo, co tady zaznělo už dříve. S mnohým mohu souhlasit a myslím, že digitální ekonomika je co si co pro budoucnost, co se postará o růst a růst my potřebujeme v Unii, nejenom v bohatých zemích, ale v těch, kterým se teď tak moc nedaří. Chci se konkrétně zeptat, digitalizace průmyslu, průmysl 4.0, tady jste řekl, že má dojít ke standardizaci, tak aby interopera, ano, přesně tohle by se mělo posílit. Takže chci prosím vědět, z jakých investic vycházíte, jak si to představujete, co bude nutné v rámci EU udělat, a jak chcete postupovat ve strukturálně slabších zemích, protože to jsou země, jejichž prostředky jsou omezené, vzor tomu, že tam jsou k dispozici unijní prostředky, ale víme, že toho není dost. Jak chcete zabránit tomu, aby z toho profitovali jenom velcí globální hráči? Jak chcete nastolit tu rovnoprávnost? A druhý důležitý aspekt, Pomalu si dělám starosti. My tady hovoříme o big data, průmysl 4.0 a pak já vidím chudáka občana, který je stále průhlednější a bojí se o své soukromí. Kde se u vás realizuje aspekt privacy by design? Kde kde vidíte, že bude respektována soukromá sféra lidí a osobní údaje? Jak spolupracujete s komisaři? Víte, že se diskutuje o balíčku o ochraně osobních údajů. To je za dveřmi, ale neumím si představit, že bychom měli digitální ekonomiku, kdybychom se zároveň nestarali i o ochranu občana. I v případě e-vlády, elektronické vlády je třeba data, která budeme mít, také chránit. Nejde o to, abychom se v tom každý mohl hrabat, aby se z dat stal nějaký slon, anebo ještě hůře dinosaurus. To bychom opravdu neradi. Děkuji vám, paní kolegyně, i za to, že jste dodržela časový limit. To je pro nás důležité, času není na zbyt. A jménem EFDD pan Borelli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. I já sdílím nadšení pro práci s technologiemi. Myslím, že je zásadní, aby byrokratická zátěž podnikatelů poklesla právě v okamžiku krize, jakou teď zažíváme. Ve sdělení se praví, že Evropské společenství, respektive komise, bude pracovat na tom, aby snížila byrokratickou zátěž, která se týká třeba i otázek DPH. Tady budou předloženy příslušné legislativní návrhy. Můžete nám vysvětlit, kam se to bude ubírat a jaká byrokratická břemena by odpadla? A druhá otázka, ta souvisí s geoblockingem. Ve sdělení čteme, že komise má úmysl předkládat legislativní návrhy tak, aby bylo možno se geoblockingu vyhnout. Můžete nám říct, jak zamýšlíte zabránit této praxi tak, aby evropští spoluobčané měli ve své zemi přístup za výhodné ceny. Děkuji. Děkuji. A teď paní Kapl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo komise, ten strategický dokument je bez pochyby velký krok. Je stanovena strategie digitalizace Evropy a je vaší zásluhou, že dnes, kdy jste to prezentoval, jste přišel hned k nám do výboru, abyste nám ten dokument představil. Digitalizace je pro Evropu velice důležitá. Zvýší to konkurenceschopnost, povede to k reindustrializaci Evropy a co my potřebujeme, jsou takové pilotní projekty na toto téma, zatím tady vedou USA a my musíme získat vůdčí postavení třeba v oblasti standardizace. Tam jsme byli na špici při technologii 2G, teď musíme se prosadit v 5G. Budeme doufat, že tento návrh strategie je správným krokem, správným směrem. Řekl jste, a v tom dokumentu se to lze dočít, dočíst, že se chcete soustředit na tři věci. Lepší přístup na digitální trh pro spotřebitele a firmy, za druhé správná opatření a férová hospodářská soutěž na digitálním trhu a za třetí využít potenciál růstu digitálního průmyslu. Všechny věci jsou velice důležité. Ta první věc, kterou jste neprobral příliš obšírně, je ochrana údajů a ochrana autorského práva, ale myslím si, že tři klíčová témata v těch bodech dvě a tři jsou opravdu pro digitální trh relevantní. A je to infrastruktura, investice a inovace. A chci se vás tedy zeptat, můžete zaručit, anebo jak to zaručíte, aby tyto tři body infrastruktura, inovace a investice v rychlé době byly v Evropě realizovány v patřičném rozsahu. Děkuji vám. Podle řádné procedury našeho výboru po všech těch řečnících jménem politických skupin by měly následovat poznámky pana komisaře, ale protože chceme ušetřit čas a dohodl jsem se s panem místopředsedou komise, že teď budou následovat další řečníci a on pak bude odpovídat na všechny otázky a poznámky, protože na seznamu máme hodně řečníků. Ten seznam je velmi dlouhý. Teď pan Bony, prosím. Pane předsedo Evropské komise, gratuluji vám k tomuto dokumentu. Tento dokument je celiství mnohostranný, obsahuje všechny důležité prvky a chápe digitální revoluci. Musíme si položit otázku, jak rychle a účinně máme teď s tímto dokumentem pracovat. Souhlasím s paní Pilar de Pravděpodobně budeme muset zmínit nejdůležitější páky digitálního trhu. Dvě věci velmi stručně. Za prvé, musíme udělat co nejvíce proto, abychom překonali největší překážky, tedy fragmentaci a zvyklost členských států myslet jen na svůj trh, nikoliv na jednotný evropský trh. To je velký problém. A s tímhle problémem my ještě budeme mít spoustu dalších problémů. A ještě jedna věc. Teď přišla doba rozvážit, co je důležitější nebo rychlejší. Technologie nebo naše legislativa. Teď je technologie rychlejší. Pokud standardy, které sledují technologickou změnu, by měly následovat, tak se musíme rozvážit, jaké změny potřebují hard law a velké soft law na evropské úrovni. Potřebujeme tady předpisy pro firmy, pro podniky, potřebujeme standardy a pravidla, a potřebujeme je výrazně rychleji, než to legislativa umožňuje se všemi směrnicemi. Děkuji vám. Děkuji. Teď pan Blanco López, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Chci panu Ancipovi, panu místopředsedovi komise srdečně poděkovat za dobrou komunikaci. Budu stručný. Hovořil jste o modernizaci norem v oblasti duševního vlastnictví. Ve sdělení hovoříte o rámci pro autorské právo, jako o zákonem pilíři, ale nic konkrétního jsem tam neviděl. Do konce roku chcete předložit návrhy a tak se chci zeptat, co je pro vás modernizace? Jak byste chtěli předkážky odstranit, protože kultura je specifická oblast. Jsou i další oblasti, kterých se to týká. Třeba u nás eh, ve Španělsku financování kin, závisí na výnosech televizních poplatků. Vy jste hovořil i o DPH, hovořil jste třeba o Prahu 10 tisíc eur. Chtěl byste k tomu prosím ještě něco říct? A potom spektrum politika. Tady jste řekl koordinovaná liberalizace širokopásmového internetu. Dříve šlo o liberalizaci od roku 2020. Ubírá se váš návrh snad také tímto směrem? Děkuji vám. Paní Sanders další. Monsieur le vice-président, je voudrais vous... Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, chtěla bych říct, že sdílím vaše nadšení, pokud jde o ten budoucí eh, digitální trh který eh, nabídne celou řadu možností jak podnikům, tak evropským občanům. Návrhy, eh, které jste předložil, pokrývají eh, širokou škálu různých oblastí a já bych se k některým z nich vyjádřila. Nejprve ty platformy. Poznamenala jsem si Um, že tady proběhne podrobná analýza toho, jak ty platformy tedy uh, fungují nebo budou fungovat. A mě by zajímalo, v jakém časovém rámci, protože mm, tady asi dochází ke spoždění a možná, že by bylo potřeba uh, to zrychlit, a jestli ta analýza bude trvat dlouho, tak eh, se spoždění ještě prohloubí. Dále požadujete, aby se snížily bariéry, které brání elektronickému obchodování. V té oblasti bylo také učiněno několik návrhů, například je tady myšlenka snížit náklady za eh, dodávání v Evropě. A já si kladu otázku, jakým způsobem by Evropská unie nebo komise mohla regulovat tuto oblast. Dále Hovořil jste o tom, že je potřeba eh, přizpůsobit eh, možnosti našich, eh, nebo zlepšit kompetence našich pracujících v digitální oblasti. Hovořil jste o určitých akcích, já bych o tom chtěla vědět více a dále bych chtěla také uvítat, že chcete vytvořit pravidla, která usnadní přeshraniční digitální obchod. To je oblast, která mi leží na srdci, ale já bych chtěla o tom vědět více informací. Děkuji. Thank you very much. Krell as the next speaker. Děkuji, paní Krell. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem samozřejmě potěšena, že komise předložila digitální agendu. Já jsem byla, než jsem byla poslankyní, tedy eh, jsem pracovala v oblasti IT, takže vím, o čem jde. Témata, která se týkají výboru ITRE, ve mně vyvolávají asi tři otázky nebo připomínky. Sám jste říkal, že potřebujeme přístup k internetu, potřebujeme širokopásmovou infrastrukturu. Jak velká si myslíte, bude ta potřeba v dalších třech až pěti letech a jakou strategii zvolí komise, aby eh, přilákala soukromé investice, protože celou tuto infrastrukturu nelze financovat z veřejných prostředků. Myslíte si, že pokud průmysl 4.0 eh, tedy považujeme za ten velký evropský projekt, který nás posune vpřed eh, v celé Evropské unii, tak, eh, tak co s tím? Potom technologie a její pokrok, ten je obrovsky rychlý a já si myslím, že už v tuto chvíli naše legislativa zaostává a pokud eh, ten harmonogram, který představila komise, chcete dodržet, tak se obávám, že budeme zaostávat ještě více. Vidíte nějaké možnosti, jak eh, ten pokrok urychlit, například revizi telekomunikačního balíčku eh, předložit již tento rok, tak, abychom konečně mohli začít. Vy už na tom pracujete. A třetí dotaz. Jaké máte představy o tom, jak vedle těch eh, nařízení a pravidel, které musíme přijmout, můžeme vytvořit kreativní atmosféru v Evropě, kdy zejména mladé lidi eh, podnítíme, poskytneme rizikový kapitál, tak aby mohly být realizovány eh, různé nápady a mohlo být oživeno hospodářství. Děkuji. Paní Werner. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, tady eh, to je výbor pro průmysl a telekomunikace. To znamená, že to je opravdu správný výbor pro to, aby nová digitální techni- technologie byla eh, spojena eh, s tím tradičním průmyslem a to spojení, eh, to mi tam v té vaší strategii chybí. Vy se omezujete na průmysl 4.0 a tedy tam na věci jako big data, cloud computing a tak dále. To je samozřejmě všechno dobré a důležité, ovšem mně připadá, že je to příliš málo, kde zůstávají takové věci jako spolupráce a technologie jako 3D eh, eh, tiskárny a další věci a samozřejmě eh, ty výzvy, které to přináší pro společnost. Mohl byste o tom pohovořit? Děkuji. Děkuji. Paní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo, vážený pane místopředsedo. Také já bych vám chtěla poblahopřát za to, že jste předložil sdělení komise eh, z dnešního dopoledne a přeji vám eh, šťastnou ruku až budete předkládat vaše návrhy, protože realizovat digitální trh to opravdu není malá úloha. Eh, ukázal jste, jakým směrem se to úsilí má ubírat, ale já bych vás chtěla požádat, abyste byl konkrétnější, těch jednotlivých bodech. Co konkrétně plánujete? Eh, o čem uvažujete? Máte dva nebo tři nějaké konkrétní příklady, abych, aby to pro nás bylo takové hmatatelnější a mohli jsme si udělat lepší obrázek o tom, co v příštích týdnech plánujete, co přijde. Eh, zajímá mě také eh, to, že jsou tam zapojeny různá generální ředitelství, například vaše kolegyně Bulčic chce liberalizovat trh eh, taxi. Možná eh, byste mohl pohovořit konkrétně o tom, co to znamená, eh, potom větší harmonizace, odstraňování překážek, byrokracie Eh, zjednodušování eh, daně z přidané hodnoty. Eh, z mnoha stran zaznívá, že to je jedna z největších překážek na vnitřním trhu a to celé téma, které je velmi zajímavé, možná se k tomu můžete vyjádřit, protože v právním výboru jsme řešili patenty, standard essential patenty a tam se objevují obavy, které sdílím, že ty standardizace Eh, vlastně budou jaksi podkopávat systém patentů. Eh, mě by eh, zajímalo, co k tomu máte, jestli budou předloženy nějaké návrhy. Děkuji. Patricia Toja, naše místo předsedkyně. Děkuji. Hm. Děkuji vám, pane místopředsedo, za návrhy a chtěla bych vyslovit jedno přání. Neměli by, nemělo by se postupovat rychleji a možná také ambiciozněji, protože paní eh, del Castillo zmínila něco, co je i pro mě důležité. Jde o závěry trialogu. Trh pro digitální a Eh, digitální eh, služby. Tady se obávám, že budeme muset udělat určité kroky zpět a vy požadujete silnější koordinaci a větší homogenizaci při využívání, protože jinak při využívání spektra eh, bychom mnohé tratili nevyužili bychom všechno tak, jak je to možné. A Teď je navíc blok na radě a já doufám, že se to podaří všechno nějak posunout před, protože to je důležité. 90 těch věcí vzniklo v posledních dvou letech. Roste to opravdu neskutečným tempem, vyvíjí se to strašně rychle a to musíme zohlednit. Digitalizace průmyslu, interoperabilita, standardizace. Když chceme posílit eh, ten potenciál konkurenceschopnosti, tak je potřeba eh, se někam pohnout. Bylo řečeno, že jenom 2% využívají tyto věci účinně, takže musíme pracovat skutečně velmi rychle a doufám, že mi dovolíte, abych se vyjádřila k autorskému právu a duševnímu vlastnictví. To musí být samozřejmě zajištěno, ale eh, trh by měl mít možnost růst. A proto je třeba eh, dopřát určitou svobodu a, a přístup pro všechny. Miroslav Ransdorf, děkuji, pane předsedo. Eh, v tomto dokumentu je velice zajímavá formulace reformy spektra mohou snižovat ceny eh, za mobilní služby a posílit eh, aktivitu a HDP by mělo růst o žádná celá 11 až žádná celá 16 za pět let. Takže to je buď vtip, anebo to musí být chyba, omyl, protože takový růst je skutečně zanedbatelný. A podstatě je, je to v rámci statistických chyb, statistické chyby, takže A je tady ještě další formulace v tomto pamfletu a to, že 70 uživatelů internetu v Evropě jsou znepokojeni, protože mají pocit, že eh, se od nich vyžaduje příliš mnoho osobních údajů, eh, když se pohybují online a můj dotaz je, co můžete udělat proti tomuto novému fenoménu, které, který bych nazval uh, ztráta soukromí, nebo dokonce smrt soukromí, protože nebezpečí těch nových digitálních eh, technologií je, že soukromí, eh, které bylo základem evropské kultury, je nyní v ohrožení. Děkuji. A kolega Kofold. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto strategii a, a mám určité otázky, samozřejmě, které tady byly eh, položeny. Ale zajímalo by mě, jestli by pan eh, komisař nemohl pohovořit o jednom tématu, které je velice důležité v této souvislosti vytvořit skutečný digitální trh pro Evropu. To znamená, že to musí být eh, především pro lidi. A v tom strategickém dokumentu jsem našel pouze dvě místa, eh, kde se uznává, že je zde velký nedostatek investic eh, například ve venkovských oblastech. Na straně 9 je to uvedeno a potom strana 18, tam, až tam jsem nalezl něco o na překonání propasti mezi venkovskými a městskými oblastmi. Eh, souvisí to s Evropským strukturálním fondem. A já bych se vás tedy chtěl zeptat, jak zajistíte nějak konkrétněji, že skutečně překonáme tuto propast a zajistíme, že všechny části Evropy, všechny země, všechny, všechny regiony, všechny všechna místa budou mít přístup k digitálnímu trhu, protože my nemůžeme hovořit eh, o tomto tématu, aniž bychom eh, dopřáli přístup občanům a nebo firmám ve venkovských oblastech. Je to důležité, víme, jak eh, urbanizace tady ovlivňuje hm, i venkovské oblasti. Potřebujeme velké investice a jak to zajistíte v té iniciativě, jak konkrétně? And... Děkuji. A paní Beres. Děkuji, pane předsedo. Obávám se, že na to, to důležité téma pan místo předseda nemá na vybranou geoblocking, ale takzvaný market shopping, protože u všech těch otázek eh, asi odpovědi nebudeme mít. A mám trochu obavu způsobu, jak se tento dialog vede. My jsme položili 4 až 5 otázek a udělám to samé. Nevím, kolik bude mít pan místo předseda času na odpověď, ale obávám se, že budeme muset pokračovat strukturovaněji v této diskusi. Pane místo předsedo, jste tu v výboru pro průmysl a všichni členové tohoto výboru sdílejí jeden zájem, tedy hájit evropský průmysl a v této oblasti digitální otázka je strategická pro naši budoucnost a nemůžeme ji klást pouze jako věci vnitřního trhu. Když se podívám na váš dokument, tak v pozadí nevidím skutečnou průmyslovou strategii. A obávám se, že, a je to módní být pro digitální svět, všichni jsou pro a my tady asi máme určité spoždění, ale nestačí deklarovat, že jsme pro digitální trh a otevřít všechny překážky, aby to, co vytváří hodnotu digitálního trhu, skutečně něco přineslo evropskému trhu a spotřebitelům. A asi jdeme falešnou cestou. Evropská unie nedokázala bojovat o telekomunikace. A vaše odpovědnost dnes je vyzbrojit Evropu, aby vyhrála v oblasti obsahu. A i to je digitální otázkou, protože jsme nechali vlastně odejít telekomunikační průmysl a necháme odejít v budoucnosti i průmysl obsahu, tak prohrajeme. A mě by zajímalo ve vašem plánu, co umožní zhodnotit evropský průmysl, co umožní chránit spotřebitele, protože slyším, že chcete znovu nastolit pravidlo země prodejce a nemyslím si, že by to, byl, že by to byla cesta k obnovení důvěry. A já bych uvítala, aby nám pan komisař řekl, jak vytvořit digitální trh, aniž bychom se zabývali daňovou problematikou, která zde převládá. Děkuji. paní místo předsedkyně. Dobrá zpráva. Naši tlumočníci souhlasí, že s námi budou o 10 minut déle. Takže na všechny odpovědi máte čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny nestačí. Tak budeme vyjednávat s tlumočníky za několik minut, když dovolíte. A teď mohu odpovědět? Ano na všechny odpovědi, na všechny připomínky. Tolik otázek zaznělo, že asi není možné odpovědět na všechny otázky odpovědět v 15 minut, ale chtěl bych začít popisem procesu. Nechci tvrdit, že Günther Ettinger a já jsme připravili tuto strategii pro digitálně jednotný trh. Ten proces byl skutečně inkluzivní. A dostali jsme řadu námětů od Evropského parlamentu a chci říci, že spolupráce s výborem ITRE byla plodná, ale také s dalšími výbory v parlamentu. Dobře jsme spolupracovali a chci říci, že návrh komise na základě tohoto procesu funguje dobře pod vedením Jean-Claude Junckera. Koordinace a spolupráce mezi jednotlivými komisaři byla skutečně dobrá a tato spolupráce mezi jednotlivými generálními ředitelstvími byla taky opravdu dobrá. A všem se to líbilo a tento proces byl inkluzivní v tom, že jsme dostali spoustu námětů přes Twitter, přes od obyčejných lidí, kteří předkládají své návrhy. A myslím, že tento dokument je vyvážený. Obsahuje ambiciozní prvky a je možné dosáhnout těch cílů, které jsou v naší strategii. Takže je to vyvážené i z hlediska spotřebitelů, a promyslu. Je tu dobrá rovnováha. Samozřejmě je vždy možné žádat ještě více a mít vyšší ambice a tak dále, ale víme, co se stalo při zrušením roamingových poplatků. Vivian Redding o to usilovala a já o to budu také usilovat a musím se vyrovnat opět eh, s touto situací je rok 2015. Máme celou řadu námětů. 23 členských států předložilo své návrhy a nechci říkat, že pět členských států Nepředložil svůj námět, ale členské státy byly velmi aktivní a skutečně doufám, že členské státy podpoří i realizaci této strategie, protože to jsou cíle, které si sami stanovili. Zde právě v této strategii pro digitální jednotný trh, ale buďme upřímní, v Evropské radě byl tento návrh předložen v roce 2010, byl jsem tedy premiérem, premiérem Finska, Nizozemska, Dánska, Estonska, napsali dopis a navrhli velký digitální jednotný trh. A v roce 2015 máme dokonce strategii. Ale bohužel zatím nemáme digitální jednotný trh a musíme si pospíšit. Já jsem nepopisoval, co plánujeme. Vytvářet lepší podmínky pro e-commerce a jak chceme podpořit eh, volný pohyb zboží a služeb v tom digitálním slova smyslu. A chápu, že je třeba tuto chybu napravit. Za prvé chceme řešit roztříštěnost. Máme 28 odlišných pravidel pro ochranu spotřebitelů, co se týče smluvních pravidel a zejména pro malé a střední podniky je téměř nemožné chápat, jak tato pravidla chrání spotřebitele v 28 různých členských státech a jaké povinnosti eh, poskytovatelé služeb mají a co pramení z těchto pravidel pro ně. Chceme tedy navrhnout plně harmonizovanou smluvní základnu a pokud je o digitální zboží a služby, tento prostor není regulován, jen v některých členských státech existuje regulace týkající se digitálního zboží, ale ve většině členských států EU tato národní pravidla neexistují, co se týče digitálního zboží a služeb. A my to také nemáme zatím na evropské úrovni. Takže to je volný prostor a věřím, že budeme schopni nalézt dobrá řešení. Pokud jde o hmatatelné zboží, a hovořím o nákupu online, tedy tam bychom chtěli eh, uzavřít moderní smluvní předpisy, a zatím jsme nebyli příliš úspěšní při plné harmonizaci pravidel pro ochranu spotřebitelů. A byla tedy předložena společná úprava, společná evropská úprava kupních smluv a my se chceme soustředit na regulaci moderního kupního práva a chceme rozvinout elektronický obchod v Evropské unii. Za druhé, musíme hovořit o vysokých eh, cenách za doručování zboží. A podle průzkumu jeden, jedna z hlavních překážek je, že pro podniky i pro spotřebitele je právě toto. A tyto ceny přezraniční ceny dodávky zboží nevycházejí z nákladů. Někdy, a řekněme, v většině případů ty ceny jsou dvakrát až pětkrát vyšší než domácí ceny za dodávky zboží. A bez, někdy domácí ceny jsou dva a dvacetkrát vyšší. A ve Estonsku je ten rozdíl minus 0,5, tedy všichni pochopí, že ty ceny nevycházejí z nákladů. A největší podíl cen doručení eh, jsou eh, se týkají tedy tu fyzického doručení, tam ten, ten nejdražší část, ale dodávka z Belgie do Polska by měla být levnější než dodávka dvou kilogramů balíčku z Polska do Belgie. A ve skutečnosti, protože cena práce v Belgii je vyšší než eh, cena práce v Polsku, ve skutečném životě je to tak, že z Belgie do Polska 22 euro za 2 kilogramy, z Polska do Belgie 14,3 euro za 2 kilogramy nebo vezmeme si Kodaň a Malmö. Životní úroveň je téměř stejná v Dánsku a ve Švédsku, ale jedním směrem ta cena dodávky je 27 euro, opačným směrem 42 euro. Proč? Já jsem si objednal z, z Německa za koberec, za dodání koberce, za Deutsche Post 8 euro. Takže oni za 2 kilogramy se platí 42 euro a já jsem za, já nevím kolik kilogramů zaplatil, 8 euro. Takže více transparentnosti. Nechceme regulovat eh, ceny za dodání zboží, ale Chceme více transparentnosti a věříme, že to přispěje ke snížení cen. Dále. Geoblocking. Existují dva typy geoblockingu. Jeden je způsoben špatnými obchodními postupy. A vy jste te, také jste se zmínili o přesměrování. Je to slušný způsob, jak odmítnout některé eh, zájemce. Geoblocking je protizákonný. A někteří vám řeknou, že je to základ našeho obchodního modelu. A to přesměrování má konkrétní cíl. Jste odesláni do jiného obchodu, kde za stejnou službu zaplatíte mnohem vyšší cenu. A nebo ta služba vám bude zcela odepřena. Proč nizozemci musí platit za pronájem vozu ve Španělsku vyšší cenu než lidé z jiných zemí? A je to skutečnost v Evropské unii. A a paní komisařka Westergaard se snaží řešit tyto otázky. Já hovořím o odvětových šetřeních. Musíme tedy zrušit tuto formu diskriminace v Evropské unii. Není to přijatelné v 21. století, aby něco takového existovalo v Evropě. 95 občanů Evropské unie zažila geoblocking působen autorským právem. A těmto lidem se nelíbí tento zážitek. 100 milionů evropských občanů je doma a chtěli by mít přístup k digitálnímu obsahu elektronických knih, hudby, filmů v jiném členském státě EU, ale nemohou kvůli geoblockingu. 271 milionů cest s jedním přenocováním v, jiné, v jiném členském státě se koná každý rok a tito lidé by chtěli mít přístup ke legálně nakoupeném obsahu doma, ale opět prostě nemohou kvůli geoblockingu. Když hovoříme o reformě systému autorských práv, tak hovoříme o třech cílených oblastech. Za prvé musíme řešit zásadu teritoriality, ale chci říci, že nechceme tuto zásadu zničit. Za druhé musíme řešit výjimky, a tady hovořím o knihovnách, o vzdělávacích zařízeních, o osobách s postižením a musíme umožnit eh, badatelům a výzkumníkům, aby využívali novátorské nástroje, jako je data mining. A pokud jde o zásadu teritoriality, to je skutečně palčivé téma dneška, a ne dneška, ale i posledních šesti měsíců. Nemyslím, že je to palčivé téma zítřka, protože došlo k nedorozumění na samém počátku. A někteří zástupci tvůrčího průmyslu si mysleli, že příprava jednotného digitálního trhu by měla znamenat eh, zrušení zásady teritoriality, o kterou se opírá stávající systém autorských práv ale my jsme to nikdy neměli za cíl. Autorská práva, která se opírají o zásadu teritoriality, zůstanou ve stávající podobě, ale nepodporuji absolutní teritoriální exkluzivitu. Musíme poskytovat přezraniční přístup a měli bychom také umožnit přenositelnost eh, legálně nabitého obsahu. Ve filmovém průmyslu začali chránit také systém eh, tedy uvolňování do vysílání jednotlivých filmů, ale my jsme nechtěli měnit tento systém uvolňování digi- naší digitální strategii. Ale vím, že před několika lety existovala taková představa, že by se tento systém uvolňování filmu do distribuce změnil. Ale toho se to netýká. Ten systém, tak jak fungoval, zaprvé nejdříve tedy je film promítnut v kině a hovořilo se o šesti měsících, ale šest 6 měsíců, 16 měsíců, 60 měsíců. Promysl musí sdělit, po jak dlouhou dobu by film měl být promítán pouze v kinosále. Podle mého vnímání je to otázka podnikatelské svobody. Další tradiční krok DVDčka. Zase je na výrobci říci, jak dlouho chce, aby filmy byly dostupné na DVD. A když se dostáváme k video on demand, tedy video na vyžádání, tak tam požaduji přeshraniční přístup. A také pokud jde o přenositelnost obsahu. Když hovoříme o reformě autorských práv, tak nehovořím pouze o celoevropských licencích. Nikoli filmoví producenti v Estonsku vědí, že měli jsme dobré filmy, film Tangerine s nominací na Oscara, ale je zcela zřejmé, že distributoři nekoupí celoevropskou licenci pro jiné estonské filmy, ale víme, že možná ve Finsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku bude určitý zájem a můžeme prodat eh, tyto územní licence a eh, televizní společnosti nemusí nakupovat celoevropské licence, ale mohou v budoucnosti nakoupit územní licence, avšak přezraniční přístup a přenositelnost obsahu by měla být umožněna. Piráctví je zdarma. Za A jak dobře víte, podle průzkumu veřejné mění 68% diváků filmu využívají tato, toto stahování zdarma a polovina z nich tak činí každý týden. Takže 20% evropských občanů a evropských uživatelů internetu využívají taky VPN. Je to tak jednoduché získat předhraniční přístup, ale činí tak nelegálně. A my bychom chtěli poskytovat situaci pozitivní pro všechny. A dnes je negativní pro všechny. A já jsem připraven zaplatit, ale nechtějme peníze, nepřijímají mou platbu. A obchodníci dostanou peníze a trh poroste a všichni budou spokojeni. Vím, 15 minut nestačí není to konec vašeho projevu. Máme dvě řešení před sebou. Za prvé, chci vás pozvat na naši pracovní skupinu o digitální unii a tam odpovíme na všechny podrobné otázky na začátku našeho jednání. To je jedna možnost. A za druhé, toto pozvání platí. A druhé řešení můžeme pokračovat v angličtině, protože pro naše tlumočníky pracovali velmi usilovně ve výboru ITRE dohromady 7 hodin, takže je třeba pochopit, že zde nemohou získat dél, zůstat déle, takže a již překročili pracovní dobu o 12 minut. Takže